Vážení kolegové, myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. E, následující body e, krátkodobá výzva s karibským oblastí, Spojenými arabskými emiráty a další. Na základě návrhu Rady v souladu s článkem 7.7 a článkem 218 eh, smlouvy. Paní Gabriel, zpravodajka, předložila zprávy vypracované v září. Žádný pozměňovací návrh nebyl předložen a nyní se ptám paní Gabriel, jestli chce vystoupit ještě před samotným hlasováním. Prosím. Děkuji. Chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům i sekretariátu za plodnou spolupráci, chci poděkovat za výměnu názorů a zdůraznit angažovanost parlamentu ve prospěch tohoto nástroje, který je velice politicky symbolický a významný v souvislosti s vízovou politikou a chtěla bych zdůraznit, že pro nás jakožto poslance je důležité pravidelně dostávat z Evropského parlamentu, z Evropské komise informace mm, o e, průběhu jednání a musím také zdůraznit praxi kdy dochází k podpisu a e, dočasnému e, e, uplatnění těch jednotlivých právních textů a dochod ještě před jejich hlasováním. Takže mm, to je dost důležité a jinak opravdu všem děkuji. Děkuji paní Gabriel a nyní budeme hlasovat elektronicky. Jste všichni připraveni? Máte své hlasovací karty po ruce? Chviličku. Nous allons voter chaque accord. Takže budeme hlasovat o každé jednotlivé dohodě zvlášť. Alors, uh, pour le premier, pour... Takže první uh, Dominikánská republika hlasujeme. Končím hlasování. Končím hlasování, návrh byl přijat. Dále Granada, zahajuje hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Za třetí Santa Lucia. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A nyní eh, San Vincent a Grenadín hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A dále Trinidad a Tobago. Zahajuji hlasování. Le vote est clos. Ça c'est... Končím hlasování, návrh byl přijat. A nyní Samoa, zahajuji hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Dále východní Timor, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl rovněž přijat. Další je Vanuatu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat rovněž a konečně Spojené Arabské Emiráty. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl rovněž přijat. Blahopřeji paní Gabriele. Připomínám, vážení kolegové, že se bude hlasovat na plenárce v prosinci 2015. A nyní další bod. to je prezumpce neviny. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl rovněž přijat. A nyní otázka k ústnímu zodpovězení o Maďarsku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl rovněž přijat. A to je všechno. Takže budeme dál pokračovat podle pořadu jednání. Hmm. on doit continuer avec l'ordre du jour. Kolegové, musíme pokračovat. Další bod je dohoda o strategické spolupráci v rámci boje proti závažné eh, kriminalitě a terorismu. Omlouvám se, ale budeme muset pokračovat v práci na dalších bodech pořadu jednání. Takže další bod je dohoda o strategické spolupráci v rámci boje proti závažné trestné činnosti a, tr- a terorismu. E, dohoda tedy mezi Spojenými Arabskými Emiráty a Europolem. Nejprve předsednictví rady nás e, seznámí s návrhem uplatnění rozhodnutí e, v souvislosti s dohodou o spolupráci mezi Spojenými arabskými emiráty a Europolem v boji proti závažné trestné činnosti a terorismu. Pane Borde, jste tady? Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi stručně, jak jste říkala, dohoda, o níž se jedná, je čistě strategická a vylučuje naopak na rozdíl od eh, operativní dohody výměnu osobních dat. Jejím cílem je zesílit spolupráci mezi EU a Spojenými arabskými emiráty v boji proti závažné trestné činnosti a terorismu. Obsahuje tedy výlučně výměnu strategických informací, což vylučuje výměnu osobních informací. Tato spolupráce znamená výměnu expertízy z výročních zpráv, strategických údajů a e, informací o postupech pro prevenci závažné trestné činnosti, jakož i vzdělávací e, akce, poradenství a podporu při trestním řízení. Existují určité oblasti trestné činnosti, které vyžadují posílení naší spolupráce se Spojenými Arabskými Emiráty, jako třeba v oblasti finančních podvodů, praní špinavých peněz, pašování cigaret a pašování pirátských kopií a podobně. Eh, od roku 2013 jsme zastoupeni v Abu Dhabi a to je důkaz vůle posílit spolupráce s tímto významným ekonomickým partnerem a pro radu je důležité brát v úvahu bezpečnostní aspekty pro zlepšení vztahu s touto zemí. Jelikož tato dohoda vylučuje výměnu osobních dat, při, přinese mm, přidanou hodnotu ve spolupráci se Spojenými Arabskými Emiráty i v oblastech, které jsou ekonomicky pro nás významné, pak je to i dohoda obzvlášť významná. Euh, Děkuji, pane Bordy. Chce eh, zástupce Europolu také požádat o slovo? Pane Neumane, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Um, Paní předsedkyně, jenom chci ještě jednou zdůraznit to, co právě řekl pan Bode. Toto je dohoda o výměně neosobních dat, takzvaná strategická dohoda. Pokud až bude tato dohoda eh, ukončena, eh, tak eh, budeme v situaci, Eh, kdy budeme moci obohatit celý obraz zpravodajské činnosti v oblasti zločinu, třeba boji proti eh, mm, padělku, nebo za terorismu, pardon, anebo eh, když jde třeba o podvody v oblasti obchodu nebo praní špinavých peněz. Kdyby tato dohoda neměla být dokončena, pak ten obraz, který jsme dali dohromady o celé zpravodajské činnosti, by byl zbaven určitých prvků, které by mohly dodat Spojené Arabské Emiráty. A Eh, navíc eh, jednání, která eh, byla úspěšně ukončena, by pak musela být znovu nastartována v okamžiku, kdy nová základní, právní základna pro Europol by byla aplikovatelná. Takže tato strategická dohoda je pro nás důležitá z operativních, z operačních důvodů. Je strategická dohoda neobsahuje výměnu osobních dat a pokud by nebyla ukončena, tak tady budeme hovořit o pozdržení zhruba dvou až tří let. Takže <clears throat> doufám, že tyto aspekty budou vzaty v potaz eh, v naší diskuzi. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pan Neumannovi. A nyní dávám slovo naší zpravodajce, paní Mussolini. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, co eh, řekli zástupci Rady Europolu, bychom přeci jen měli ještě jednou poukázat na to, a to znovu opakuji, že tato dohoda eh, je velice důležitá. A v zásadě tady neexistuje žádná výměna soukromých dat, to je velice důležité. Arabské eh, Spojené arabské emiráty v současné době jsou zemí, která je Eh, proměně, v procesu proměny, to znamená finanční a ekonomická kriminalita eh, tady existuje a od roku 98 existuje dohoda právě eh, v rámci korporaci v regionu Golském, ale toto je omezeno na technické ekonomické partnerství a v této dohodě se hovoří pouze o tom, že kriminalitě se má bojovat třeba proti kriminalitě, že mají určitě na preventivní opatření, tedy těžká kriminalita, terorismus a sice cestou spolupráce mezi EU a Arabskými eh, Emiráty a to výměnou informací, eh, různými prevenčními metodami, eh, výměnou informací, vzděláváním, kvalifikačními opatřeními, výměnou specialistů, strategickými opatřeními a podobně. A víme, že běží revize, revize nařízení Europolu a myslím, že bychom eh, se měli k tomu, měli bychom mít možnost se k tomu volně, eh, volně vyjádřit a zástupce Europolu řekl, že Ehm, tato dohoda má veliký význam právě v takových ožahavých přijít, jako jsou tyto. Děkuji paní Mussolini a nyní dám slovo panu Kirchhoffovi a pak dalším. Uh, Děkuji. Paní předsedkyně, chtěl jsem jenom něco málo říci k tomu a podpořit to. Za prvé, myslím si, že je velice důležité, abychom um, viděli, jak se, viděli, jak se věc eh, hýbe, jak se rozvíjí a jaké jsou hrozby pro tento svět a jak eh, i oni existují dál. Um, samozřejmě eh, tady toto IAR je veliké centrum, um, jsou tady navíc ještě tady komerční význam tohoto oblasti, um, Arabské Emiráty spojené a v tomto kontextu je nevyhnutelné, abychom rozpracovali výši vyšší úroveň spolupráce eh, v oblastech, jako je boj proti terorismu a těžké boj proti těžké kriminalitě, tedy spolu s Spojenými arabskými emiráty. Toto je důležitý krok. Také jsem chtěl zdůraznit, že na Dánsko, Velká Británie a Irsko by se účastnili této Eh, tohoto konkrétního rozhodnutí a nestály by po, podál. Velice jsou do toho tyto státy zaangažovány a myslím si, že expertíza, eh, kterou nám Europol ukázal a našemu výboru při mnoha příležitostech, tato expertíza eh, bude k dispozici těmto státům právě cestou této dohody. A podle mého názoru je toto velice důležité. Mm, vysoké standardy, mm, které všude teď se snažíme uplatnit po světě spolu s našimi partnery, mohou být rozpracovány, budeme-li spolupracovat dělat. A myslím si, eh, že mm, eh, nejenom, že jsem rád, že existuje tato dohoda, ale myslím si, eh, že tady nám to nastěňuje značné příležitosti a možnosti, jak bojovat proti různým hrozbám a jak se postavit různým obovám, které máme. A jak je to jak pozitivní, tak dobrý signál z hlediska nebo pro Evropskou unii. Děkuji. Děkuji panu Krychopovi. Paní Kaufmann. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Je nesporné, že Spojené arabské emiráty eh, jsou pro nás důležitým partnerem. Eh, to všechno už bylo podrobně vysvětleno a zcela jistě je důležité, abychom s touto zemí eh, spolupracovali v oblasti boje proti těžké kriminalitě a terorismu. Ale přesto bych tady ráda ehm, položila jednu otázku, která má zásadní charakter a která později se bude týkat i o dohodě o operativní a strategické spolupráci s Bosnou a Hercegovinou. Jak všichni víte, tak eh, jsme právě v jednání trilogu o novém nařízení Europolu. A zatímco teď eh, prakticky co do procedury, eh, tady máme jenom eh, právo slyšení jako parlament v budoucnu a o to jde. V budoucnu jako parlament budeme mít právo vyjádřit souhlas, protože tady mluvíme o mezinárodní dohodě, která má být uzavřena s třetími státy. A upřímně řečeno, nejsem schopna zcela pochopit, jak eh, je možné, že v situaci, kdy eh, jsme krátce před uzavřením eh, jednání trilogu o novém nařízení Europolu, jak to, že teď se tlačí na to, abychom v rámci starého nařízení, abychom, měli, abychom teď uzavírali tuto novou dohodu. Musím vám říci, že z našeho pohledu, z pohledu naší frakce a co do načasování, to mm, bylo zvoleno naprosto nešťastně. A také musím trvat na tom, abychom vyčkali, až tady bude nové nařízení o ropolu předloženo. Myslím si, že bychom tady měli vnímat i práva eh, Evropského parlamentu a respektovat je. Ono to nemá eh, co dočinění s tím, že eh, spolupráce na tomto poli se Spojenými Arabskými Emiráty by nebyla důležitá, nebo že by i spolupráce s Bosnou Hercegovinou, i když je to zase jiný případ a jedná se o jinou dohodu, že by to také nebylo důležité, ale je to, jak je to, jde tady o zásadní otázku a myslím si, že jako výbor bychom přeci jenom měli přemýšlet o tom, jak, se, jak budeme přistupovat k oběma dohodám. Kaufmann, Děkuji paní Kaufmann. Ještě nějací další kolegové se hlásí o slovo. Není tomu tak? Paní Mussolini, tedy máte slovo. Děkuji. Ano, jak už jsem řekla, tak eh, jsme všichni si vědomi toho, eh, co se odhrává v trilogu a eh, v rámci tohoto nařízení, ale když jsem tak slyšela zástupce Europolu, tak si také uvědomujeme, že takováto dohoda s Brazílií, mm, že vstoupit do takové dohody s Brazílií, to neznamená ehm, něco jako s posnou, to není jen malá země, kde se jedná o jakési přiblížení se k Evropské unii. Eh, musíme mít jasno v tom, že eh, tato dohoda má strategický význam. Ano, samozřejmě, že přeskoumám velmi pozorně eh, i vůli dostat se kupředu v případě této dohody. Dobře, děkuji. Připomínám, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 19. listopadu ve 12 hodin. A tyto pozměňovací návrhy musí být předloženy pouze v angličtině. Další bod je dohoda o operativní spolupráci, operativní a strategické spolupráci s Bosnou Hercegovinou eh, a Europolem. Budeme postupovat eh, stejně jako při předchozím bodu. Nejprve vystoupí předsednictví eh, rady a seznámí nás tedy o dohodě operativní a strategické spolupráce mezi Bosnou Hercegovinou a Europolem. Takže pane Borde, máte opět slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, tady budeme hovořit o operační dohodě s Bosnou Hercegovinou a na rozdíl od strategické dohody bychom tomu všemu mohli dát mm, takový osobní rozměr Eh, jsou tady v podstatě dva rozměry, které musíme mít na paměti. Jednak ten eh, rozměr operativní, kde jde o výměnu osobních údajů a potom je tady také otázka souvislosti, ochrany eh, těchto údajů a standardy v těchto dotčených zemích. A já bych tady chtěl říct něco, co považuji za velice důležité v této souvislosti. E, žádný z těchto dvou rozměrů by neměl převažovat nad druhým. To znamená, že operační dohoda nebude uzavřena pouze v případě, že budou obě dvě podmínky splněny. To znamená, že tady bude e, operační e, využití a dostatečné standardy, pokud jde o ochranu osobních údajů. To si přeje rada. Rychle zbídím některé operační aspekty, které mi připadají důležité v současném kontextu. Ehm, e, země ehm, západního e, balkónu, Balkánu ehm, jsou velice důležité pro e, současné otázky trestné činnosti. Je potřeba, abychom tady vytvořili trvalé vztahy se všemi zeměmi tohoto, této, této lokality. Některé země mohou být zdrojem takové trestné činnosti a nebo mohou být transitní zónou a teď agentura uzavřela operační dohodu v roce 2017 s Makedonií, v roce 2014 s Albánií a Srbskem a s Černou horou a Moldavskem v roce 2015. Kdyby se do toho připojila i Bosna Hercegovina, tak by bylo možné zahrnout vlastně celou to tu zónu do této spolupráce. Eh, pokud jde o trestnou činnost eh, pramenící nebo související s Bosnou Hercegovinou, to je velice důležité. Pašují se například zbraně a jsou tady další věci. A tady je potřeba na pomoci eh, ve strategii pro boj s organizovaným zločinem. Bosna je ehm, identifikována jako transitní cesta a migračních toků, ehm, kterým čelíme v současnosti a s tím souvisí samozřejmě veškerá černá ehm, trestná činnost, která eh, je navázána na pašování osob a eh, usnadňování nelegálního cestování. Bosna a Hercegovina je také hlavním dodavatelem eh, teroristů z regionu eh, západního Balkánu. Bosna Hercegovina je také kandidátem eh, Evropské unie a je, připravuje se také přistoupení k agentuře Europolu. Jsme eh, tady přijali stejnou strategii s Chorvatskem, se Slovinskem a to vše velmi úspěšně, jak víme. A pokud jde o ochranu osobních údajů, tak jak jsem již předznamenal, uzavření operační dohody s Bosnou Hercegovinou je podmíněno stanoviskem eh, mm, kontrolního orgánu Europolu. A je tam 44 stran eh, zprávy, která byla v květnu 2013 vypracována. Je tam mnoho podrobností, veškerá ustanovení, která se týkají Bosny Hercegoviny v oblasti ochrany osobních údajů eh, pro policejní sektor a Eh, ochrana osobních údajů v policejní oblasti eh, a, mm, a proběhla také návštěva eh, přímo v místě, kde jsme se mohli přesvědčit o tom, jak to vypadá v místě. Bylo tam, dále jsme Dále se 28 členských států v zastoupení eh, rozhodlo, eh, že eh, podmínky jsou v podstatě dány a pokud tam nebudou technické problémy, tak nic nebrání tomu, abychom začali vyjednávat s Bosnou Hercegovinou. Toto bylo zopakováno ještě jednou v závěrech rady. Rada tím vlastně získala dvojí pozitivní stanovisko, pokud jde o standardy ochrany osobních údajů v Bosně a Hercegovině a, a v podstatě e, s tím souhlasilo se vlastně zástupci všech 28 členských států. Pokud jsou tady nějaké pochybnosti Evropského parlamentu, tak samozřejmě bychom si je chtěli vyslechnout a seznámit se s nimi. Tato dohoda má naprostou prioritu e, na operační úrovni, protože nám to velmi pomůže. E, budeme spolupracovat s kandidátskou zemí, evropským partnerem a Navíc je tady pozitivní stanovisko, pokud je o ochranu osobních údajů a proto ta operační eh, dohoda má velký význam pro Evropskou radu. Hm, děkuji. A nyní zástupce Europolu, pan Neumann, dostane slovo. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom několik doplňujících věcí k této dohodě, tak jak tady eh, řekl pan Forto oblasti, ve kterých očekáváme více spolupráce s Bosnou Hercegovinou a větší eh, přítok informací a výměnu informací. To jsou ty oblasti nejdůležitější, eh, jako je potírání terorismu, eh, pašování drog a přistěhovalectví. Bosna Hercegovina to je velká země původu těchto jevů. A uzavření této dohodě předcházela velmi pečlivé hodnocení ochrany údajů, eh, nejen ze strany Europolu, protože my samozřejmě sledujeme právní situaci a také cestujeme přímo do té země, ale dále je vše předkládáno eh, poradnímu orgánu Europolu, orgánu pro ochranu osobních údajů, eh, kde jsou zástupci 28 členských států. A tito zástupci eh, jsou toho názoru, že na základě naší zprávy tedy dospěli k názoru, že Bosna Hercegovina splňuje podmínky konzultovali také text dohody a, a jsou toho názoru, že to odpovídá standardům ochrany údajů. Bosna Hercegovina, jak víte, je kandidátskou zemí a my jsme udělali tu zkušenost s Chorvatskem například, že eh, operovat s ze skandinávskou zemí eh, tímto způsobem umožňuje této zemi, aby vyvinula veškeré úsilí, které je potřebné eh, pro to, aby přijala všechny evropské aky, eh, které souvisí s oblastí působnosti Europolu. A Toto je tedy velmi užitečné pro Bosnu, Hercegovinu a je velmi užitečné spolupráci posílit. Já doufám, že přihlédnete jednak tomu, že eh, záruky pro ochranu údajů byly eh, pečlivě zohledněny Europolem a tato dohoda z operativního hlediska je nesmírně důležitá, protože je to vlastně ten chybějící kousek skládačky na západním Balkánu a také z pohledu budoucího přistoupení eh, tedy Europol podporuje tuto dohodu s Bosnou Hercegovinou. Děkuji. Pan Fontana je naším zpravodajem a já mu uděluji slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat Radě a Europolu za to, že e, zmínili otázku ochrany osobních údajů, protože to je něco, co je pro nás velice důležité. A e, tady Eh, došlo k důležitým změnám, kde byla přeskoumána efektivita Bosny a Hercegoviny v této oblasti. Pečlivě podrobně jsme o tom diskutovali, jaké studie existují a co vše bylo podstoupeno. Také jsme konstatovali, že dohodě, nebo dohoda s poslanci to je velmi důležitá, jsou tam určité strategické aspekty, ale samozřejmě i obtíže. Um, eh, víme, že jsou tady různé pašerácké stezky, které vedou přes Bosnu Hercegovinu. Je tady ale ještě jeden aspekt, který zmínila kolegyně eh, za sociální demokraty a to nám působí určité problémy, protože nás čeká trialog o Europolu a my jsme byli vysváni k tomu, abychom schválili tento návrh. Úplně nechápeme, jak to ehm, je s časovým hlediskem, protože za tři měsíce přijde nové nařízení, takže proč bychom měli dnes v současnosti něco takového schvalovat, když bude nařízení brzy přepracováno. To nás trochu zaráží. Děkuji, pane Fontáno. A nyní pan Dias de Mera, který je také zpravodajem. Děkuji, paní předsedkyně. Musím eh, kolegům říct, že jsem byl eh, tedy zpravodajem, sledoval jsem práci eh, rady a já jsem, kde se tedy to týkalo spolupráce s Europolem a já jsem tím, kdo je zodpovědný za tyto věci. Musím říci, že jsme velmi spolupracovali s ostatními kolegy z jiných frakcí a pokročili jsme velmi vpřed, pokud jde o nařízení a také pokud jde o právní, ano, pro ten konečný právní základ Europolu. Budou navazovat dva trialogy a já jsem zatím nehovořil o dohodě s arabskými státy, protože tam jsou určité strategické aspekty. A pokud jde o strategické otázky, tak si myslím, že je nezbytné a dobré, abychom, abychom takovou dohodu uzavřeli s Bosnou Hercegovinou. Chtěl bych vás informovat o tom, že Europol má strategické dohody s Bosnou, Ruskem, Cideckem eh, a Ukrajinou. Europol má operativní dohody s Německem, Austrálií, Kanadou, Kolumbií, Makedonii, Islandem, Černou horou Eh, Švýcarském, Lichtensteinskem, Monakem a Spojenými státy. Nyní je nám předkládána operativní dohoda. Tento typ dohod si vyžaduje, aby rada prostřednictvím správní eh, rady Europolu získala zprávu o společném eh, kontrolním orgánu a musí se to týkat ochrany osobních údajů. Pokud jde o osobní údaje, tak tam je to něco ještě specifického. Toto je důležité pro Radu a Europol. A Evropský parlament k tomu tedy může předložit pouze své stanovisko. A já bych si přál, abychom nenarušili koncensus, který byl ze strany Europolu dosažen s ostatními uh, frakcemi. Ty frak- některé frakce si přejí, aby to, co souvisí s využíváním osobních údajů v operativních dohodách, aby tyto věci podléhaly spolurozhodování, aby o tom rozhodovala nejen Rada, ale i Evropský parlament. To je cesta, do, ze které byl zatím Evropský parlament vlastně vyloučen. Evropský parlament byl zatím vyloučen z rozhodování protože by tady předkládal za těchto okolností pouze stanovisko. V roce 2009 se sledovalo, zda Bosna opravdu může dostatečně kontrolovat ochranu osobních údajů a tady v podstatě hovoříme o výměně osobních údajů. Pokud je operativní strategickou dohodu, tak příslušné orgány zatím vše posoudili pozitivně, ale my bychom chtěli, aby v té dohodě bylo něco, co pouze překračuje, co překračuje tu pouze společ, ten společný kontrolní orgán. Tady je potřeba hovořit také o pověřenci ochrany údajů. 13. května 2015 byla příslušná dohoda přijata eh, a v Ráradě a teď parlament eh, by se měl k tomu vyjádřit eh, konzultativním poradním hlasem. Já souhlasím s tím, co říkal pan Fontána. Myslím si, že to je rozumné a já k tomu dodávám, že nařízení Europolu že to je v podstatě politická dohoda. V prosinci a v lednu bychom měli té operativní dohodě dát zelenou. Doufáme, že bude potom schválena i dohoda o Europolu ještě něco závěrem. Před rokem jsem byl stínovým zpravodajem ke zprávě, která se týkala Brazílie, Mexika, Gruzie a USA. Pardon, Spojené arabské emiráty. A když se teď zamyslíte nad Europolem, nad tím, že by se toho všeho měl více účastnit, tak při tom hlasování tam nebyl hlas pro. Já bych si samozřejmě přál spolupráci s Bosnou a Hercegovinou, ale vše by mělo být eh, být formou nařízení a ne rozhodnutí rady. Než budeme pokračovat a než dám slovo dalším kolegům, dovolte mi, abych pozdravila návštěvníky ze Švédska, které pozvala naše kolegyně, pana, paní Koraca Bild, a kteří se dnes přišli podívat, jak pracuje náš výbor Libe. Takže vítejte. A nyní budeme pokračovat. Paní Kaufmann, chtěla jste slovo na toto téma nikoli? Dobrá. Jenom velmi krátce. Myslím si přeci jen, že my jako parlament eh, bychom měli přesně zvážit, jak eh, se postavíme k oběma navrženým dohodám, I, protože jsou velmi rozdílné povahy. Ale jak eh, řekl kolega Stemera, ehm, jestliže jednání ehm, s Olopolem v dohledné době budou skutečně uzavřena, tak pak budeme mít jinou právní základnu. A myslím si přeci jen, že my jako parlament bychom na, této, na tomto základě mohli, eh, měli o dohodě rozhodnout, protože pak to jsou už mezinárodní dohody. A eh, pak podle Lisabonské smlouvy máme právo souhlasu a eh, myslím si, že bychom si neměli nechat toto právo vzít. Zcela nezávisle na tom, jak jsem řekla, obě dohody, o kterých hovoříme, jsou rozdílné povahy, či věnují se rozdílným předmětům. Děkuji paní Kaufmann a nyní paní Loristin. Uh, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Jako zpravodaj o směrnice o ochraně dat bych nejprve ráda informovala eh, o tom, že trialogy o směrnici o ochraně dat pokračují a to velice rychlým tempem. Takže doufáme rovněž, že eh, budeme mít eh, plnohodnotný dokument, který bude připraven Eh, se stejným tempem jako trilog o eh, směrnici o Europolu, o čem jsme mluvili předtím. A eh, to znamená, že budeme mít silnou, pevnou půdu pro posouzení podmínek pro ochranu dat a pro naše standardy. A mm, v tomto kontextu je rovněž jasné, že e, každá jednotlivá země, která vstupuje do tohoto typu spolupráce, e, musí přeskoumat pojistky, e, ať je to obecně, jako posouzení jednotlivé země, anebo se to bude týkat konkrétních oblastí spolupráce. A skutečně jsem byla velice ráda, když jsem neposlouchala to, co bylo řečeno bezpečně Hercegovine o tomto typu kontroly, která již byla provedena. Ale eh, co by ještě bylo důležité, abychom pochopili, pochop, to bylo řečeno také ze strany kolegů, je, abychom více detailně e, viděli výsledky tohoto šetření či kontroly, protože musíme pochopit, co e, jsou přesně tyto standardy a e, v tomto smyslu musíme být přesvědčeni a Nesmíme zapomínat na to, že e, na západním Balkáně je to velice obtížná situace a role Bosny je Hercegoviny. A e, toto si musíme také připomenout. E, je tu v tomto v reálném kontextu s potřebami, takže bychom pak, by to mohla být určitá revoluce, protože pak budeme mít důvěru, a myslím si, že tu úplně nemáme teď. Musíme naslouchat a parlament skutečně nepotřebuje tento typ důvěry. Takže navrhuji, je to příliš krátký dob na předkládání pozměňovacích návrhů, možná bychom eh, se mohli věnovat doplňkovým dokumentům a potom teprve učinit rozhodnutí o eh, schválení této eh, dohody operativní. Děkuji. Děkuji. A nyní, pane Fontana, chcete slovo? Já, bych, já jsem jenom chtěl říci, že plně souhlasím s kolegy. Taky si myslím, že musíme o té dohodě dlouho, eh, nebo hodně přemýšlet. Ne o té samotné dohodě, ta je důležitá a je zásadní, abychom uzavřeli dohodu s Bosnou a Hercegovinou. Ale hlavně proto, že se tu jedná o osobní data a slyšeli jsme různé rozdílné názory, tak je potřeba zvážit pro a proti eh, a být informováni jako Evropský parlament o tomto významném tématu. Sekretariát eh, slibuje, že mm, dokumenty eh, rozdá všem členům výboru, ty dokumenty, o kterých jste hovořil. Takže lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je 19. listopadu ve 12 hodin. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu, to je bod 22, přístup veřejnosti k dokumentům podle článku 116.7 na léta 2014-2015 z těchto let. Je to otázka, která se týká transparentnosti a konkrétně přístupu k dokumentům, což patří mezi základní práva, která jsou potvrzena v listině EU. V rámci pravidelných zpráv podle nařízení 1049 z roku 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům náš výbor se bude ve své zprávě věnovat um, období 2014 a 15. A nyní já předám slovo naší zpravodajce, paní Ferrara, aby nás informovala o svém návrhu smlouvy, e, zprávy. Děkuji, paní předsedkyně. Evropské instituce odvedly skvělý kus práce, ale Unie zůstává málo poznaná e, těmi občany, kteří se toho tedy účastní. Teď jsme absolvovali takzvaný zelený týden, který mnozí z nás věnovali práci v volebních obvodech a všichni jsme mohli konstatovat, že naši občané se těžko dostávají k informacím, a to včetně novinářů kteří se těžko orientují v těchto informacích, eh, pro to, aby je předali občanům. A občané se eh, obtížně informují o svých právech vyplývajících z evropské legislativy a smlouvy ani nařízení 1049 nic takového neříkají. Smlouva eh, a podobně jako listina základních práv počítají s principem Eh, takové demokracie, kdy instituce musí umožnit občanům informovat se a eh, veřejně eh, dát na vědomí své názory ve všech oblastech politiky Unie a že musí existovat otevřený dialog mezi občanskou společností a evropskými institucemi. Nařízení 1049 by mělo umožnit občanům vidět, co zvolení zástupci dělají jejich jménem a posuzovat tedy jejich činnost. Často se říká, že Evropská unie je unii byrokratů a technokratů a veřejnost poměrně málo zná a málo dokáže ocenit, co dělají zástupci občanů v evropských institucích. Takže pokud neexistuje skutečná transparentnost a pokud občan nemá příležitost se fakticky informovat, pak je ohrožena sama demokracie, která je základem rozhodovacího procesu v Unii. Čili my musíme posílit důvěru občanů ve fungování institucí. A proto také já ve své zprávě kladu důraz na význam transparentnosti a na Eh, význam přístupu k dokumentům evropských institucí. Tak, jak je to uvedeno v nařízení 1049 z roku 2001 a v judikatuře Soudního dvora Evropské unie. My nemáme skutečnou interinstitucionální politiku, která by byla eh, zaměřená na občany a garantovala přímou transparentnost a demokracii přímou. Já ve své zprávě uvádím, že to je v rozporu s právy občanů být informováni o činnosti svých volených zástupců. Hovoříme především tedy o zprávách rady, které probíhají se zavřenými dveřmi a to není normální, aby všechna jednání probíhala za zavřenými dveřmi a žádný dokument nebyl k dispozici ani před, ani po schůzi. Totež trialogy, které probíhají mezi eh, všemi třemi institucemi a které rovněž probíhají za zavřenými dveřmi. Žádný dokument není veřejně přístupný z těchto trialogů. a takzvané dohodovací řízení, ke kterému dochází při třetím čtení, je potvrzením té netransparentnosti těchto institucí a veřejnost má problém dostat se k informací. Co se týče lobbystů, já ve své zprávě navrhuji zavést povinný interinstitucionální registr lobbystů, kteří působí při institucích. Je to příklad, který již dala Evropská komise a chtělo by to, aby Rada a parlament publikovali registr všech lobbystů, kteří působí při eh, Evropské eh, radě a Evropském parlamentu. Je potřeba, aby všechna tato ustanovení byla závazná a garantovala transparentnost po celou dobu procesu. Co se týče administrativních postupů a eh, a řízení pro porušení povinnosti, aby všechny dokumenty byly veřejně přístupné, tak aby i občané věděli třeba, čeho se dopustila jejich vláda a, a jaká náprava by byla možná. A co se týče jednání, třeba o operačních programech, regionálních operačních programech, tam také žádáme více transparentnosti. Takže já říkám, chce to více transparentnosti, lepší přístup k informacím, protože jedině tak občané budou mít pocit, že se přibližují k Evropské unii, že lépe chápou její dynamiku a její fungování a že jsou lépe informováni o svých právech vyplývajících z evropských textů. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Všechny frakce, myslím, mají své štíňové zpravodaje, ale vidím tady jenom dva. Takže začneme paní Korace. Děkuji. Jako velice souhlasím s tím, že máme společnou výzvu eh, propojit občany, být transparentnější, mít větší zodpovědnost eh, způsobem, jak je zastupujeme, jak děláme legislativu, jak ehm, eh, přiřazujeme prostředky, jak jsou peníze vydávány, peníze daňových poplatníků, jak jsou investovány. Určitě musíme udělat ještě daleko více pro to, abychom ehm, přemostili tuto mezeru. Zároveň si myslím, že je tady řada otázek, které kde je zjevné, že evropské instituce by měly udělat daleko více, zvláště rada. Komise už učinila pokrok určitý a jsem hrdá na to, že parlament je nejtransparentnější institucí zdaleka a jsme jednou z nejvíc, nejvíce otevřených parlamentů na světě s, s tím, jak se, veře, se veřejně jsou na webu naše setkání, semináře, slyšení a podobně. Jsme skutečně parlamentem eh, evropského lidu. Co se týče trialogu, tady bych ráda řekla toto. Co to je trialog? Trialog vlastně je způsob, jak vyjednávat, jak urychlit rozhodovací procesy mezi oběma eh, legislativními legislativními oblast, legislativci. A přestože někdy to velmi trvá dlouho, celé eh, eh, eh, konciliační řízení, myslím si, že bychom měli mít daleko větší přístup k trialogům. Teď to velice závisí na zpravodaji, na tom, kdo je zrovna nezodpovědný za složku. A mělo by tady být daleko více zpráv, e, které půjdou do zodpovědného hlavního výboru, stínovým zpravodajům, e, kteří budou zodpovědní za nejrůznější politické skupiny. Nejsem si jistá, jestli by mm, to mělo takovou výhodu pro občany, kdyby byli součástí všeho toho, všech těchto formálních jednání, kde mm, potřebujete určité prostředí důvěry e, aby se dosáhly kompromisy ve velmi komplexních jednáních. Někdy to dokonce může být kontraproduktivní. Občané si rovněž eh, nepřejí, aby eh, demokratický proces, aby legislativa eh, přinášela rychlé výsledky, a to demokratickým způsobem. Abychom toto přemostili, tak se to musí učinit odpovědným způsobem. Musíme mít eh, prostor pro ochranu soukromé sféry osobních dat, osobní integrity. To všechno by mělo být respektováno. Dokonce v zemi jako Švédsko, které eh, je hodně popředí, kde co se týče implementování veřejné, všechny této veřejné práce nebo vůbec držení se zásady otevřenosti, eh, tak se tady musí rozhodovat společně demokratickým způsobem, ale Eh, musí tady být možnost eh, mít, eh, možná mít možnost klasifikovat dokumenty. Mezinárodní dohody tady také souhlasím, je sice je to důležité, že aby se vedla otevřená veřejná diskuse o účasti občanů, aby věděli, jaký je mandát, jaké jsou výsledky, ale nejsem si jistá, jestli každý jednotlivý krok během těchto jednání by měl být zveřejněn, protože mm, jsou tady ještě třetí strany a je velice důležité, aby byla dána důvěra um, těmto těchto jednáních. Ale určitě je velice správné, že budeme mít přístup my jako um, poslanci tohoto parlamentu ke veškeré dokumentaci, a to i během jednání. Ráda bych eh, skončila tím, že eh, řeknu, že je opravdu na čase, aby komise a eh, rad, si, rada se sedly dohromady a aby započali s jednáními a s revizí nařízení o veřejném přístupu, přístupu veřejnosti ke dokumentu. Myslím si, že je skandalózní, že to bylo zablokováno v radě po tolik let. EPP i nadále se bude angažovat v jak v oblasti transparentnosti, tak větší zodpovědnosti. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji. Slovo má Anna Het, další stínová zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat za kvalitní návrh zprávy. Přístup k dokumentu je samozřejmou součástí reprezentativní demokracie, tak aby si občané mohli aktivně, eh, aby se mohli aktivně informovat o postupech rozhodování, aby viděli, eh, co ti, kteří zvolili, dělají. Já jsem také zpravodajkou k aktualizaci pravidel pro náhled do dokumentů a myslím si, že musíme být opatrní a že bychom se měli zamýšlet nad tím, co si přejeme Měli bychom se postarat o to, aby budoucí změny nezhoršovaly přístup občanů k dokumentům. Teď eh, došlo k blokaci na radě, to už tady zaznělo, a já mám pocit, že mnohé vlády se snaží otevřenost a transparentnost omezit. Některé odstavce jsem eh, prošla, podívala jsem se na ně, například eh, pod bodem 5 se uvádí, že instituce nejsou dostatečně proaktivní, aby zajistili přístup. Je důležité, aby tady byla společná strategie pro všechny instituce. Měli bychom v textu ale uvést, že Evropský parlament se snaží jednoduchým způsobem zpřístupňovat dokumenty na svých domovských stránkách a také šířit informace prostřednictvím médií. Potom odstavce 13 a 14, tam to zachází podle mého názoru příliš daleko, pokud jde o kritiku trialogů. Trialogy jsou někdy nezbytné z praktických důvodů, důležité ovšem je, aby byly co nejtransparentnější. Děkuji za návrh. Těším se na dobrou spolupráci se spravodajkou a se stínovými spravodaji. Eh, děkuji, paní Hed. Chtějí se vyjádřit další kolegové. Nikoho nevidím, takže pouze připomenu, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27. listopadu 2 hodiny a nyní, vážení kolegové, musím přerušit naše zasedání na 30 minut, protože budeme čekat na paní eh, Rinal a také eh, naši další zpravodajku pro další bod. Takže uvidíme se za 30 minut.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 Vážení přátelé, eh, budeme pokračovat v práci, takže další je bod 23. Ten bude velmi zajímavý. Jedná se o rozsudek ve věci C362 z roku 2014 Maximilian Schrems, komisař pro ochranu dat. A my dnes budeme mít výměnu názorů eh, paní eh, Flohos eh, Reinal, mm, která je předsedkyně pracovní skupiny pro článek 29. My mm, na ní, eh, ona dnes přijde na místo paní Falk Pierotan, která bohužel mm, musela zůstat, musela jet do Francie z důvodu nějakých naléhavých povinností. Paní Renal pracuje té pracovní skupině, má na starosti evropské a mezinárodní záležitosti a pomáhá paní Pěrota v její funkci předsedkyně skupiny 29. Je spolu s pravodajkou práce skupiny 29 o důsledcích aféry, tedy věci Šrems. Zástupce pracovní skupiny bude informovat o stanovisku pracovní e, skupiny po přijetí rozsudku soudního dvora a důsledcích, které rozsudek má na přenos e, dat. A zpravodajové e, dostanou slovo potom a dále možná i kolegové, pokud někteří z nich dorazí. Takže já nyní dávám slovo paní Reynal. Merci beaucoup, euh, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, paní Falke Pěrota vás prosí o omluvu, že se dnes nemohla dostavit. Byla by ráda přišla, ale bohužel má nějaké jiné povinnosti. A tak mě požádala, abych vás seznámila s prací skupiny 29 o důsledcích rozsudku soudního dvora ve věci 362 pro úřady na ochranu osobních dat a předávání těchto informací. Především evropské orgány jsou připravené přijmout veškerá opatření vyplývající z tohoto rozsudku. To je samozřejmě <clears throat> významné, šokující rozhodnutí i přes systémovou vlnu, kterou způsobuje, zase není velkým překvapením eh, sama o sobě. G29 opakovaně od roku 2013 uváděl, že Eh, masový dohled, eh, utajený dohled není v souladu s evropskými principy a není přijatelný v demokratické společnosti. A my jsme tedy vypracovali dvě technická stanoviska v roce 2014 a jedno politické prohlášení v prosinci 2014 v spolupráci se všemi partnery. A kromě toho G29 se vyjádřila od začátku eh, od roku 2000 o nedostacích nástroje a eh, změnách, které tento nástroj bude potřebovat především v oblasti dohledu, a to v souladu s dopisem, který eh, byl v únoru 2015 zaslán paní komisařce Jourové. My jsme opakovaně řekli, že řešení přístupu orgánů na jejich území k údajům, které jsou chráněny evropským právem, jsou závislé na nadnárodních mezinárodních dohodách, ale nikoli eh, smluvní eh, nástroje eh, jako například smluvní, smluvní dohody které nemohou konkurovat nebo eh, s, s legislativou třetích zemí. Takže tyto nástroje vytvoří vlastně eh, kolizní situace, ovšem tyto konflikty eh, práva nemohou ani vyřešit, ani navrhnout, nabídnout řešení pro masovou kontrolu. Nebyly vytvořeny pro tento účel a nemohou být pro tento účel zneužity. Takže z toho důvodu G29 se vyjádřili v tiskové zprávě 16. října tohoto roku po uveřejnění rozsudku a apeluje na vlády a evropské a instituce obou, na obou březích Atlantiku, aby do tří měsíců, to znamená do konce ledna 2016, našli řešení, řešení, která budou politická, právní nebo technická, tak, aby ve Spojených státech vznikla e, ochrana, která bude ekvivalentní ochraně vyplývající z evropských norem. Ideálně by to chtělo mezivládní dohodu, a, neboť smluvní e, dohody e, mezi e, orgány e, evropských institucí nejsou dostatečným nástrojem pro ochranu před masovou kontrolou v cizí zemi. Takže Jestliže právní řád ve Spojených státech v dnešní době nenaplňuje požadavky e, rozsudku soudního dvora, především co do základních principů a opravných prostředků pro občany a údaje chráněné evropským právem, tak nový Sefarbor 2 o němž se v současné době jedná, přinese řešení jedině tehdy, když samo bude mít dostatečnou právní sílu, aby ty záruky, které poskytuje, byly skutečně závazné dle amerického práva a ne jenom pro podniky, jak je tomu teď, ale i pro veřejnoprávní instituce, které budou mít přístup k informacím o e, evropských občanech na e, americké půdě. Než budou tato jednání dokončena. My doufáme, že to bude mít horizontální vliv na veškeré nástroje, tak do té doby G29 se chce zachovat pragmaticky a důsledně současně a co nejdříve chce vyvodit závěry z uvedeného rozsudku. Takže v první řadě G29 bere na vědomí, že Sefart 1 již neexistuje a v podstatě jako by nikdy neexistoval, protože rozsudek je, má zpětnou platnost. Takže transfery údajů v tomto rámci jsou nezákonné. Takže nyní probíhá komunikace a, a upravování formulářů pro povolení předávání údajů a informační nástroje tak, aby odrážely tuto novou realitu. Snažíme se také koordinovaným způsobem vést kampaň, Hmm, o, in, o informační kampaň, protože posíláte hodně e, a dostáváme mnoho dotazů například od podniků, které musí předávat ty informace a také od občanů. Takže G29 také vypracovala velký projekt vyplývající e, z, z e, rozsudku, z tím, že podniky by měly eh, možnost pokračovat v používání těchto nástrojů po dobu průběhu analýzy, protože se domníváme, že není přijatelné rozhodnout ze dne na den o zákazu všech předávání osobních dat do Spojených států, aniž by podrobná analýza v oblasti dohledu byla provedena a to především v souvislosti s výjimkami, které stanovuje americký zákon a které mohou zasahovat do evropských základních práv a principů. Proto jsme rozhodli o tříměsíčním přechodném období do konce ledna 2016, během něhož mohou podniky nadále tyto nástroje používat. A je to lhůta, která je nabídnutá institucím na obou březích Atlantiku, aby našli řešení. Takže co do té doby plánuje G29 v souvislosti s těmito nástroji? Dovolím si několik informací ohledně akčního plánu G29 o této práci, která je poměrně hodně ambiciozní. Dříve než se pustím do podrobností, připomenu eh, pravomoci eh, orgánů v souvislosti s eh, těmito nástroji. Protože v současné době příslušné orgány realizují jaksi kontroly a priori, když vydávají povolení k předání informací a nebo Eh, když je porovnávají s určitým referenčním základem. Takže, a co se týče smluvních ustanovení, jsou dva druhy. Jednak smluvní eh, ustanovení ad hoc a dále eh, smluvní ustanovení homologované Evropskou komisí. Většina transferů probíhá na základě těchto typizovaných ustanovení homologovaných Evropskou komisí a proto musí orgány vydávat vydávat povolení, musí povinně vydávat povolení k předání mm, informací a to je právě podle soudního dvora špatně. Nicméně tato ustanovení také uvádějí možnost pro příslušné orgány pozastavit nebo zakázat převody osobních dat na základě těchto ustanovení, především v souladu nebo tehdy, kdy zákony přijímající země vyžadují um, od evropského podniku, aby Ehm, přijal výjimku ze záruk odpovídajících těmto ustanovením nad rámec toho, co je nezbytné v demokratické společnosti. Toto je přímé znění těch samotných ustanovení. <clears throat> A e, tato e, výjimka a, a jak si tyto, e, toto ustanovení se dají použít jedině tehdy, když ten smluvní partner nenaplňuje své povinnosti. Takže předsedkyně e, G29 požádala tři podskupiny G29, aby spolupracovali tak, aby nejprve v první fázi mohli hodnotit, do jaké míry americké zákony o spravodajství umožňují přístup k údajům evropských občanů, které jsou chráněny evropským právem a brání v naplňování evropských autorského práva a záruk, které jsou stanoveny v nástrojích o transferu dat, a to v souladu s kritérii stanovenými soudním dvorem. Takže myšlenka je taková, definovat, co je přijatelná výjimka v demokratické společnosti a co e, musí vzniknout, aby to bylo jaksi právně přijatelné v souladu s listinou a s rozsudkem. Analýzy Evropského parlamentu na usnesení, která jste přijali v této souvislosti, jsou velmi užitečná a stěžejní a chystáme se je využít v naší práci. Takže to je první bod akčního plánu, analyzovat pravomoci kontrolních orgánů co do pozastavení povolení transferu osobních dat. A jejich interpretace a aplikace na národní úrovni, protože, jak vidíte, v jednotlivých zemích mají orgány různé pravomoci co do a priorních kontrol, a, mm, takže bude potřeba potom se zamyslet nad tím, jakým způsobem tyto kontrolní pravomoci e, budou e, e, aplikovány, a to v případě kontrol a priori i a posteriori. A Dále je třeba skoordinovat pracování eh, stížností v souvislosti s tímto problémem. To znamená předvídat a naplánovat pragmatickým způsobem kontrolní akce, případně sankční opatření na národní a evropské úrovni, kdy to bude potřeba. A pak bude také později potřeba zhodnotit aktualizaci a změny obsahu těchto nástrojů, protože je potřeba je aktualizovat, adaptovat s tím, že to, že se do smluvního nástroje něco vloží, to ještě neznamená, že to vyřeší ten problém masové kontroly. A potom musíme také zaujmout stanovisko k výjimkám. Jsou výjimky z využití těchto nástrojů, kdy bez, souladu, bez souhlasu z dotyčného mo, mohou být aplikovány a je třeba upřesnit, kdy se domníváme, že je lze použít. Takže abychom mohli jednat se všemi dotčenými aktéry, předsedkyně G29 naplánovala slyšení na příští plenárce G29 v úterý 24. listopadu. Bude to slyšení soudce zpravodaje Eh, Tomase Van Lice z Soudního dvora a eh, rádi bychom také doplnili slyšení o zástupce občanské společnosti, která Eh, zaužívá postupně eh, celé své místo v evropském politickém ekosystému, protože právě třeba případ Šrems je dobrý příklad občanské společnosti, která vedla k významnému rozhodnutí rozsudku a, a, a rozhodnutí v evropském hm, prostředí. Také bude eh, možné bude potřeba jednat také s podniky. Podniky musí také vyvodit důsledky z daného rozsudku, musí dokázat hodnotit rizika vyplývající z transferu osobních dat a mm, jak se rozhodnout o potřebnosti předávat informace. Hovoříme o accountability a risk-based approach, tedy odpovědnosti a a eh, analýze rizik, což jsou takové, eh, takové eh, britské principy, kde ale tady oni opravdu nabývají na významu a také otázka princip obezřetnosti. Podniky se musí přizpůsobit novému rozsudku a vážně o něm přemýšlet. Rozsudek se odrazí ještě do celé řady dalších oblastí, takže jeho dopady budou podstatně širší. Jedním z těch významných aspektů je tedy ta masová kontrola a, a e, samozřejmě základní práva vyplývající z listiny. A musíme z toho vyvodit veškeré důsledky, především co do právního rámce členských států a ostatních rozhodnutí a mezinárodních dohod typu PNR, TFTP a o smlouvách, které jsou vyjednávány teď a obecně vlastně o právním režimu přenosu dat. A bylo by v rámci těchto slyšení užitečné e, uslyšet názory vlád a institucí e, a e, vyslechnout, jakým způsobem se chystají uvedený rozsudek implementovat. G29 tomu věnuje maximální pozornost, aby vyvodila důsledky z tohoto rozsudku a e, my skutečně toto rozhodnutí bereme velmi vážně, jakožto e, garanti základních práv, práva na soukromí a také eh, naší nezávislosti v oblasti kontroly nad evropskými nástroji a směrnicemi. Takže pokud do konce ledna 2016 nedojde k dohodě a jestliže naše analýzy dospějí k závěru, že ostatní nástroje nejsou použitelné, pak přijmeme eh, příslušná opatření, případně i represivní. Takže toto je naše cestovní mapa pro nadcházející tři měsíce eh, se kterou jsme vás chtěli seznámit. Implementace tohoto rozsudku je výzvou pro všechny a to včetně příslušných orgánů. A Evropa bude věrohodná a e, při obhajování svých hodnot jedině tehdy, když bude postupovat jednotně a koordinovaně a my doufáme, že spolu s vámi a s Evropským parlamentem budeme moci komunikovat i nadále. Vy jste toto téma hodně zpracovali a doufáme, že společně nalezneme řešení, která budou konstruktivní. Děkuji. Děkuji za vaše vystoupení. Děkuji za to, že jste nás takto podrobně informovala o této eh, velmi eh, komplexní otázce a nyní bych chtěla dát slovo panu Albrechtovi, který je naším zpravodajem. Viděla jsem ho v sále, ale zdá se mi, že v tuto chvíli ho již opustil. Takže má slovo stínový, stínová zpravodajka paní Lauristin. Paní předsedkyně, eh, paní Royal, děkuji vám za vaši prezentaci. Myslím si, že toto rozhodnutí a celý ten proces, který následoval, mal velký, měl velký dopad na naši práci, na nařízení a směrnici o ochraně údajů. V mnoha článcích jsme již přihlédli k rozhodnutí znění, ustanovením. A teď eh, tedy jsou tady ty trialogy a dohromady si myslím, že to je dobrý základ pro to, aby vysoký standard ochrany osobních údajů byl poskytnut eh, a zaručen. Eh, ochrana na vysoké úrovni, kterou chceme zajistit a která musí odpovídat základním právům. V naší praktické práci to působí problém, který nemůže být vyřešen v současném rámci, a to je problém národní bezpečnosti, tedy spíše to spočívá v tom, že národní bezpečnost je mimo rámec naší práce, mimo náš dosah a i mimo dosah EU. Pokud si máme být jistí, že budou tyto vysoké normy zajištěny a každý občan bude mít právo na eh, třeba odvolání, tak velmi často, i když to tak je eh, řečeno, tak eh, vidíme, že v členských státech to tak není. A toto řešíme v rámci téměř, nebo po každém trialogu. Jakým způsobem toto řešit? Dnes jsme seděli eh, se eh, zpravodajem a a říkali jsme si, ano, musíme s tím něco udělat, protože když se například podíváte na situaci uprchlíků a zamyslíte se nad všemi těmi problémy, kdy policie jednoho státu je vyslána do dalšího členského státu a má se účastnit určité operace, tak eh, potom není žádný jasný základ, nejsou tam žádné záruky. I u nás Já si myslím, že eh, to rozhodnutí soudu, to se týká třetích zemí, ale eh, máme čekat na to, až se to bude týkat našich vlastních členských států, nebo raději něco uděláme dříve. Děkuji a Nyní má slovo pan Vos. Děkuji za vaše vysvětlení. Ano, musím chvíli vyčkat na nasazení sluchátek. Děkujeme vám za vaše vysvětlení. A musím říci, že já to z mého pohledu posuzuji úplně jinak. Připadá mi eh, strašlivé, že vlastně tady eh, zacházíte za rozsudek a vyvozujete z toho něco, pokud jde o přeskum PNR a všech těch eh, a ENF a všech dalších a dalších věcí. vaši němečtí eh, kolegové, eh, kteří eh, stavili 14 bodů, aby všechny přenosy údajů na základě různých standardních a smluvních doložek a těch závazných korporátních pravidel, že by to vlastně všechno najednou chtěli takto ošetřit, ale to je um, to je podle mě příliš. My eh, tady přece nejsme eh, zcela eh, soběstační, pokud jde o data, žijeme také z výměny údajů a kdyby se to mělo, a my to najednou chceme vztahovat k veškeré výměně údajů, i když toto se týkalo ten rozsudek pouze adekvátnosti určitého zákroku komise a to mě velmi znejistuje, pokud jde o všechny naše podniky. Takže já si myslím, že my bychom se měli eh, zaměřit na to, co řekl Evropský soudní dvůr. Tedy jednak to, eh, že to rozhodnutí o adekvanci je vlastně ehm, takové, že vlastně komise eh, ta neprovedla příslušné kontroly. To je to, co promeškala nebo opomenula. Eh, to, eh, ten rozsudek adekvant to nebylo nijak spochybněno, pouze bylo řečeno, že existují sdělení eh, Evropské komise, které spochybňují ochranu údajů v USA, ale že to mělo být přeskoumáno. A všechny ty nástroje, které tam byly zakotveny ve směrnici, tak tyto nástroje nejsou spochybňovány. A já si teď samozřejmě kladu otázku, proč to vlastně teď děláte vy? A stejně tak eh, to mají i kolegové z Německa. Jak náhle dos, chcete dospět eh, k tomu, že by se už vůbec nepřenášely data v Evropě. To by přece nebylo možné. Mně připadá, že tam se ten eh, výrok soudu vykládá chybně. Tady je potřeba Ehm, to přeskoumat. Ten rozsudek sám o sobě je v podstatě v pořádku, protože na základě MSM jsme říkali, že ano, není tady již žádná jistota, ale teď eh, kvůli tomu všechny nástroje házet přes palubu, to mi připadá, že by mm, bylo přehnané. Děkuji. A nyní má slovo poslední stínová zpravodajka, to je paní Erste. Já, si, já jsem si říkala, že... Říkala jsem. Já jsem si říkala, že půjdeme podle jednotlivých frankcí, ale dobře. Děkuji, vy jste to řekla velmi pečlivě a podrobně a já si myslím, že je důležité, abychom se to takto pečlivě a přesně dozvěděli a e, já jsem si to musela všechno pěkně poslechnout, e, abych měla všechny informace a Teď po tom rozsudku by mě zajímalo, co vlastně potřebujeme doopravdy. Potřebujeme eh, nový, eh, lepší safe harbor, eh, binding corporate rules, ty závazná korporátní pravidla a standardní korporátní doložky. Bude nám to stačit? Můžeme se s tím dostat dál? Možná, že byste to mohla říci ještě jednou velice podrobně a přesně do jaké míry bude co zapotřebí, to je jedna věc. A další věc, pořád ještě tady máme ten eh, starý problém eh, s, eh, s hromadným dohledem a naše frakce se donívá, že to úplně nejlepší, nebo ten nejlepší safe harbor, který by byl nejlépe kontrolován, nám nepomůže pokud data nebudou eh, z národních příslušných míst převáděna do toho centra a že tam stejně poběží věci, které si nepřejeme. Potom, vy jste hovořila PNR, TTIP a tak dále. Možná, že byste tam mohla dodat ještě další podrobnosti, mohla byste říci, eh, oč tam půjde, bude slyšení. Ano, to je bez pochyby důležité, ale mě by zajímal takový ten aspekt eh, toho, jak vlastně ty závěry z toho výroku se dotýkají zákonu a těch dalších věcí. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo paní Cipel. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla jsem poděkovat za prezentaci, za tuto zprávu o stavu věci, protože je jasné, že pokud to není přeskománo, jestli eh, existuje srovnatelný přiměřená eh, ochrana dat i v třetích státech, tak eh, do té doby není možné, není přenos žádných dat, to je jasné, musí se to přeskoumat, eh, zdali a v jaké eh, podobě takováto úroveň, přiměřená úroveň ochrany dat existuje. A také otázka kontroly, jak chceme mm, toto zajistit, to zůstává i nadále důležité, mm, přičemž tady existují vlastně dvě roviny. Ta jedna je běžná legislativa a otázka toho, do jaké míry se podniky drží určitých standardů a druhá věc pak je samozřejmě znovu otázka, jaká eh, tajných služeb, jaká data oni sbírají. Eh, eh, a tady si myslím, že máme evropskou komponentu, protože naše tajné služby nejsou vždycky zrovna, nedávají úplně pozor, takže musíme přesně se podívat, kdo má jaké kompetence. Ale při otázce, jaký dopad to všechno může mít na dohodu jako TFTP a nebo data leteckých pasažerů, také bych chtěla v této souvislosti na tuto otázku, do jaké míry to alespoň nepřímo může mít dopad na čistě evropskou dohodu o datech pasažérů, protože eh, v konečné instanci se může stát, že poznatky, které z tohoto získáte, eh, můžeme sdílet i s třetími státy a do jaké míry by toto pak bylo už překonáno, kdybychom tedy zasáhli, eh, je dobré vědět. A pak také otázka národní bezpečnosti jestli to je čistě národní téma, téma, které v tomto kontextu musí být velmi pečlivě posouzeno, protože eh, tady se objevila různá stanoviska kdy vzhledem k velmi intenzivní spolupráci jednotlivých služeb a globálních výzev eh, ta národní bezpečnost samozřejmě často eh, má v sobě evropskou komponentu, ale to jenom tak na okraj. Otázka týká, do jaké míry se to bude týkat evropských dohod, nebo do jaké míry je zapotřebí je přeskoumat, ta by se mi zdala být důležitá. Děkuji paní Cipel a nyní pan Kirchhoff už je tady mezi námi, takže vám dávám slovo. Vy jste taky stínový zpravodaj za EKR. Paní předsedkyně, chci by se omluvit za to, že jsem tady nebyl na začátku, když se to probíralo, ale s velkým zájmem jsem si nepřečetl eh, Eh, stanoviska pracovní skupiny a Měl jsem štěstí, že jsem eh, byl v minulý týden v USA eh, na slyšení, které se konalo v kongresu k celé otázce, otázce Safe Harbor a také závěru, které byly, které bylo dosaženo v případě Schrems. Zjevně Um, přeji ehm, paní komisařce Jurové vše nejlepší. Doufám, že přijde s nezbytnými ehm, pojistkami a závěry, které nám umožní pokračovat eh, v přenosu dat, což je tak důležité z pohledu mm, i obchodních komerčních mm, kontaktů mezi světem EU a USA. Ale <clears throat> chtěl bych tady zmínit pár bodů. Zeptat se k otázce eh, rozsudku. Mm, když Tedy předpokládáme, že bude dosaženo uspokojivého výsledku. Otázka je, do jaké míry tento rozsudek je retrospektivní, eh, do, jak, do jaké míry tento um, rozsudek je, může být předmětem um, jakési revize nebo se můžeme znovu věnovat. A je ten rozsudek, eh, má být tedy vymáhá nebo bude, pře, uh, bude um, automaticky přijat, je tady nějaký proces, uh, Eh, v rámci v no, účetního dvora, eh, jak dá další možných eh, odvolání nebo jak dále pracovat s tímto rozsudkem, jestli by se nám s tímto mohli pomoci další bod. Přestože jsou tady alternativy, které navrhla pracovní skupina v případě mm, toho, že Safe Haven nebude aplikován, tak jak se mm, podíval, dívala pracovní skupina na relativně rozdílné dopady Eh, na rozdílné typy podniků. Eh, protože já to chápu tak, že zřejmě tady existují alternativní nápravy, možnosti náprav, ale ty jsou vždycky eh, ty jsou eh, aplikovatelné jednodušeji, třeba ve velkých podnicích, velkých ehm, organizacích. A to jsou podniky, které si mohou dovolit ehm, učinit nezbytná opatření. Je tady ještě něco dalšího, co by pracovní skupina mohla udělat ehm, v případě, že tato záležitost Ehm, se postoupí a bude předmětem další dohody. Je tady něco dalšího, co by pracovní skupina měla udělat nebo měla pocit, že měla udělat a mělo, co by mělo být prioritním tématem? Děkuji, pane Kirchhoffe. A nyní pan López Aguilar. Děkuji. Oceňuji jak prezentaci, eh, toto analýzu důsledků eh, Eh, tohoto nejvíc důležitého rozsudku Evropského eh, soudního dvora. A vy jste tady eh, mluvili o článku 29, kterým se věnovala pracovní skupina. Tento článek nám ukazuje, že směrnice o ochraně dat je stále živá. A já ho lituji, protože bych byl rád v situaci, kdy by na místě této směrnice, byl bych rád, kdyby už byla, eh, byly vymáhány úplně mm, eh, nové balíčky o ochraně dat, které teprve mají přijít. Ale jde o to, že mm, dosud eh, nemáme tento balíček o ochraně dat, na kterém jsme pracovali po mnoho let mm, směrnice o ochraně dat eh, stále existuje a eh, tady máme pracovní skupinu, která se skládá se zástupců všech eh, členských států Evropské unie a které jsou zaangažovány v každodenním procesu vymáhání této směrnice. A Tady jde o to, co bych chtěl ještě přidat, doplnit diskusi. Samozřejmě, že souhlasím s většinou obav, které tady byly již vyjádřeny, ale mně jde o toto. Jde o, odmi, o dopad. Dopad na e, členské státy Evropské unie. Protože toto, tento rozsudek nemá jenom dopad e, na paralelní vztahy Evropské unie se Spojenými státy e, přes takzvanou dohodu Safe Hub, nebo rozhodnutí Safe Hub. to už to eh, už nemá platnost. Také to eh, má eh, dopad na každé další bilaterální dohody Evropské unie s třetími stranami, pokud toto je provázeno toto závaznou interpretací Evropského soudního dvora to je charta základních práv Evropské unie jako základní prvek Lisabonské smlouvy se stejnou platností s stejnou právní eh, platností, jako je zbytek eh, základních eh, smluv primárního práva Evropské unie jako základ Evropské unie. Ale to má to také dopad na právní systém členských států Evropské unie, na ty domácí právní systémy, které jsou právě systémy, jež Eh, které jsou zastoupeny právě v onom článku 29. Mm, rád bych tedy věděl, jaká je vaše analýza. Analýza toho dopadu. Dopadu na domácí právní systémy. A sice praxe přenosu dat. Eh, jak je to praktikováno členskými státy, Um, podle jejich vlastních standardů, jak eh, to má být um, revidováno um, ve světle no, toho té nové závazné interpretace Evropského soudního dvora, který je daleko více náročný nebo dva větší požadavky, než tomu bylo dosud. Eh, za druhé, eh, jaký, jaký se počítá dopadem na nejen na přenosy dat, ale také na standardy ochrany dat. Protože teď by to mělo být eh, více prošetřeno eh, v ohledem na chartu eh, základních práv Evropské unie. A konečně, jak to bude vypadat s dohledovými praktikami členských státech Evropské unie? Eh, protože tady eh, jsou takové praktiky dohledu eh, v členských státech Evropské unie, které rovněž musí předmětem revize ve světle této závazné interpretace Evropského soudního dvora. Otázka je, jestli tady jsou konkrétní členské státy, které by měly být prošetřeny mm, předmětem dohledu podle vašich vlastní zkušeností na základě určitých praktik v Evropské unii. Je tady konkrétně něco, eh, co bychom měli mít na paměti, čemu bychom se měli hodně věnovat? To se týče závazné, závazné eh, interpretace a ochrany soukromí. Děkuji. Děkuji panu López Aguilarovi. Paní Linart, než vám dám slovo, požádám zástupce komise a rady, jestli chtějí také vystoupit za komisi. Je tam někdo? A za radu? Dobrá, takže prosím, máte slovo. Především jsem chtěla poděkovat za všechny tyto otázky, které ukazují váš skutečný zájem a tu potřebu diskutovat. My si myslíme, že to je opravdu nezbytné, toto téma je velmi citlivé a v rámci G9 na tom hodně pracujeme samozřejmě, ale je také důležité moci o tom diskutovat mm, s vámi. Takže moc děkuji za tyto bohaté a pertinentní otázky. Takže budu odpovídat postupně. Takže první otázka se týkala problematiky národní bezpečnosti členských států a toho, že je to mimo působnost insti- evropských institucí. Čistě. To je také problém, na který narážíme v rámci G29 e, při jednání mezi partnery, protože my nejsme, e, nemáme stejnou pravomoc e, vůči spravodajským službám evropským a národním. Některé orgány mají působnost širší, jiné méně širokou a pochopitelně to neusnadňuje rozhodování na tato témata která jsou obzvlášť citlivá. Já uvedu příklad. Třeba na Knilu. Třeba zákon z roku 78, který eh, transponuje příslušnou směrnici, se vztahuje na spravodajskou službu. Ale KNIL eh, nebo vláda se obrací na KNIL souvislosti s pravidly a s, a s informacemi a případy, které spadají do spravodajské služby, ale ne ve všech případech. V některých případech KNIL ani není informovaný o existenci některých složek a spisů. Ale existuje v zákoně e, systém stanovisek, která nebývají veřejná, ale mohou být zveřejněna na žádost parlamentu, ale nemusí být tedy veřejná a nejsou ani závazná. Potom otázka dodatečných kontrol, tak KNIL může provádět následné kontroly, ale ne nutně všechny spisy. Může uvalit sankce, ale ne ke všem spisům, takže došlo k určitým úpravám e, v této spravodajské oblasti a myslím si, že to na tom ještě jsme poměrně dobře v porovnání s jinými orgány. Předsedkyně KNIL, což je také před, současně předsedkyní G29, často vystupovala na národní úrovni, kdy žádala o více předběžných i následných kontrol pro KNIL na e, tato témata. A já bych se s vámi chtěla podělit o systému, který ve Francii se jmenuje e, nepřímý, nepřímé právo přístupu. Je Docela to slušně funguje, týká se to přístupu k veřejným registrům, ale také k spravodajským službám, kde občan se může obrátit na KNIL a KNIL potom se může podívat do spravodajských spisů, ne do všech, e, e, zda je e, příslušné zpracování informace v souladu se zákonem. To neznamená nutně, že KNIL bude informovat dotyčného, že je o něm vedený spis, ale to by bylo pochopitelně v rozporu s principem stravodajství, ale provede kontroly a ujistí se, že vše proběhlo v souladu a může eventuálně vyzvat služe- spravodajskou službu k nápravě anebo sankcionovat. Čili existují určité systémy protiváhy, kontroly ze strany státní rady, ústavní kontroly, a e, nezávislé správní e, kontroly. Čili existují systémy, které na národní úrovni ve Francii třeba fungují, ale je pravda, že je složité e, dospět k harmonizaci kontrol a praxe na úrovni Evropy. G29 se bude zabývat různými národními systémy, tak aby je mohla porovnat a zajistit lepší viditelnost a, a transparentnost eh, a způsobu, jakým kontroly probíhají a hlavně potom, jaké existují opravné prostředky pro občany na, na vnitrostátní úrovni. To tedy teď probíhá, toto srovnávací studie. K druhé otázce, eh, to znamená otázka příliš široké interpretace rozsudku soudního dvora u ostatních nástrojů transferu dat – Ehm, celý ten, eh, u celého toho právního rámce transferu dat mimo Evropu. Já bych ráda upřesnila jednu věc. My teď neříkáme, že existující nástroje jsou již nepoužitelné nebo že nejsou v souladu s evropskými požadavky. My říkáme, že provedeme analýzu těchto nástrojů, abychom zjistili, zda jsou tyto nástroje v souladu uvedeným rozsudkem a zda nadále poskytují dostatečné záruky. Proč? První odpověď je čistě právnická. To znamená, v těch smluvních ustanoveních Evropské komise, je to článek 4, tam je podmínka, která zní, že orgány pozastaví nebo zakáží transfery informací, jestliže zahraniční zákon bude požadovat od toho dovozce, výjimce, to znamená toho, kdo posílá ty data, aby přistoupil k výjimce, eh, která by šla nad rámec eh, toho, co je běžné v demokratické společnosti. To znamená, to jsou ta kritéria toho rozsudku, to je zcela normální a my si klademe otázku, zda ve světle daného rozsudku, ve světle toho, co soudní dvůr považuje za přijatelnou výjimku ve, z demokratické společnosti a co už ne, zda uvedené nástroje ještě poskytují dostatečné záruky ochrany. A ten rozsudek, myslím, že to jsou body 80, 92, 93 a další, že aniž by se stavilo k míře ochrany ve Spojených státech ale uvádí, že je úkolem komise posoudit, jak je s těmito informacemi nakládáno a jak jsou chráněny a stanovuje kritéria pro posouzení, zda eh, ten americký systém, americký právní řád je v souladu nebo umožňuje respektovat evropské právo, jestliže jsou ta data transferována do Ameriky. A snažíme se samozřejmě chovat pragmaticky, není cílem ze dne na den zakázat veškeré transfery informací do Spojených států. My si uvědomujeme, jaký dopad by to mohlo mít v ekonomické oblasti, proto jsme také vytvořili jakousi nározníkovou zónu, e, tu přechodné období tři měsíční, kdy zůstane pro eh, firmy možnost nadále ty nástroje používat a eh, samozřejmě do určité míry riskujeme ne, ne, nepřiměřené využití těchto nástrojů, ale musíme být realisti a musíme se podívat, jaký dopad to bude mít na všechny nástroje. Odpověď my zatím neznáme. Odpověď vznikne po seriózní studii a právní rámec a jeho výjimky Eh, prostudujeme a uvidíme, jestli tedy tento článek 4 je naplněn či nikoliv. Takže to byla druhá otázka. Ke třetí věci, co potřebujeme? To je otázka, kterou si sami klademe. Jak jsem říkala už na začátku, a my to pociťujeme už několik let v rámci G29, kdy stále o těchto tématech hovoříme. Odpověď nespočívá ve smluvních nástrojích nebo v tom, že zesílíme ty smluvní nástroje, tehdy, kdy tyto smluvní nástroje nemají vliv na právní rámec příjemce informací. Jestliže smluvní nástroje uvedou, že je třeba dodržovat normy a listinu základních práv a vyžadují toto dodržování od toho, kdo informace přijímá, ale jakmile právní rámec dovozce neumožňuje dodržovat tyto základní principy evropského práva, na jeho území, tedy ve Spojených státech, a neumožňuje aplikovat všechny, všechna ustanovení e, dohody o pnr tak do těch nástrojů můžeme napsat, co chceme, ale je tu otázka hierarchie právních norem a o to tady jde. Takže musíme prostě uznat, že to řešení prostě spočívá jinde, spočívá v, v dohodě mezi vládami, pokud jsou tam třeba otázky, které by vytvářely problém kompetencí mezi třeba Evropskou unii a e, Spojenými státy, ale prostě musí být přijatá dohoda, která bude mít dostatečnou právní váhu, aby umožnila dovozcům, aby také dodržovali právo evropské. Takže to řešení není samozřejmé, není jednoduché. A je třeba, aby všichni aktéři si uvědomili, že je třeba nalézt řešení. A slyšíme o tom, jak na úrovni podniků, na úrovni občanské společnosti slyšíme, že ten problém tam bublá a že je potřeba dosáhnout dohody e, o spolupráci v, v oblasti informací, co může udělat o čem, kdy, tak, aby bylo možné eh, nějakým způsobem stanovit rámec pro použití a opětovné použití osobních údajů. My nemůžeme říct, že se nesmí udělat výjimka z evropského práva. Může, ale musí proběhnout v souladu s rozsudkem eh, soudního dvoru, to znamená co do opravných prostředků, transparentnosti, přiměřenosti, ta kritéria byla zcela jasně vyjmenována soudem. Takže to bylo ke třetí otázce. U čtvrtého bodu to se týkalo T-typu, PNR, TFTP a, a dopadů na ostatní mezinárodní dohody. Myslím, že tady je příliš brzy z toho vyvodit nějaké závěry. Nejde o to, že jsme vyvodili závěry, jde o to, abychom si řekli, že se zamyslíme. Zamyslíme se nad důsledky. To je ta fáze, ve které se teď nacházíme. Tady já se bohužel nemohu vyjádřit. Potom kontrolní orgány G29 si také uvědomují, že je třeba uvažovat o tom potenciálním dopadu. Co se týče alternativ a dopadů na různé podniky, pokud by byla dosažena nová dohoda, na to se, myslím, částečně odpověděla třeba v souvislosti se zárukami, které musí být poskytnuty touto dohodou zase v souladu s rozsudkem záruky třeba opravných prostředků, eh, správních, trestních, eh, co do přiměřenosti, transparentnosti. To jsou všechno kritéria, která se musí odrážet v těch zárukách, která musí být eh, dán, které musí být dány při transferu údajů. Otázka tak dalece nezní, co do té dohody dát, protože v souladu s celkovou ustálenou judikaturou soudního dvora. My eh, a víme zhruba, co bychom tam eh, měli dát, jak vypadá přijatelná výjimka v demokratické společnosti. A to taky G29 bude dělat. Nejde tedy o to, co do těch dohod dát, ale jakou právní formu taková dohoda má mít, aby to fungovalo. A to je ta pravá otázka, o kterou tady jde. Eh, potom dále, pokud jde o dopad na další členské státy určitého systému v jednom členském státu, myslím si, že už jsem na to částečně odpověděla. Eh, je to opravdu otázka ke eh, zvážení. Zatím ještě nemám odpověď, jsme zatím teprve na počátku, zatím jsme na začátku celé té konstrukce eh, stavby, která je velmi rozsáhlá prioritou eh, G29 eh, je udělat ty nalehavé otázky a potom uvidíme, jak bude, jaký bude dopad tohoto rozsudku na další věci. Závěry zatím ještě nejsou vyvozeny, zatím se odhaduje, že pokud jde o tento rozsudek a um, jeho důsledky, tak nemůžeme strkat hlavu do písku. Uh, musíme se nad tím opravdu zamyslet pečlivěji a to zejména pokud jde uh, o ty transfery do zahraničí a pokud jde o e, dostatečnost těchto nástrojů podle e, kritérií, e, které stanovil soudce. Děkuji vám, paní Renal, za všechno vaše vysvětlení, za informace, které jste nám poskytla. Sekretariát mi řekl, že zástupce skupiny 29 možná ještě v lednu přijde mezi nás kde bychom ještě jednou probrali výsledky a odpověděli se na všechny tyto otázky. Ještě jednou vám tedy za všechno děkuji a přeji vám příjemný zbytek večera. A my jdeme nyní k dalšímu bodu a to je bod 24 a tady jde o pokrok přepracování eh, směrnice, pokud jde o studijní výzkumné pobyty, výměny studentů, vzdělávací výměny a tak dále. Slovo dám paní Cecílii Wilkšvikström, která je zpravodajkou v této věci a která nám vysvětlí, jak vypadá jednání. Máte slovo, paní Wikström. Děkuji. Vážení kolegové, vypadá to, jako by všichni opustili místnost, ale mm, já jsem tak ráda, že vám mohu mm, Ehm, něco říci o ke zprávě o ehm, státních ehm, o, o výzkumu a vymění pobyty žáků, a, protože tady byla bezčetná jednání v eh, trialogu a podařilo se nám dosáhnout teď politického dílu a balíčku ke všem otázkám, které zůstávaly otevřené v oblasti směrnice o studentech a oblastech výzkumu. Eh, je tady ještě zapotřebí technický modalit, které se musí udělat, ale doufáme, že budeme schopni eh, plně ukončit a že to bude finalizovaný text trialogu a sice v úterý příštího týdne tak eh, tam uvidíme text, ale politická dohoda již byla uzavřena. Eh, dnes bych ráda využila příležitosti a poděkovala všem, kdo eh, se angažovali v této práci po téměř tři roky. Byla to dlouhá, obtížná práce, období a bála jsem se vám říct pravdu, že to se zablokuje ještě v radě na mnoho let. Ale chtěla bych Eh, poděkovat také stínovým zpravodajům a jejich pracovníkům. Opravdu eh, to byl vynikající tým eh, který jsme tvořili od samého začátku až do konce, kdy jsme bojovali proti potěžím. Dovolte mi, abych poděkovala vynikajícím pracovníkům Evropského parlamentu a výboru LIBE, zvláště Rose, za veškerou její práci a za mému asistentovi Danielovi. Děkuji vám oběma také za trpělivost se mnou a za vaši um, odhodlanou, angažovanou práci v celém tomto procesu. Taky bych chtěla um, se obrátit na komisi a poděkovat za neúnavné úsilí, kdy vysvětlovali celou řadu věcí a kdy se pokoušeli o kreativní přístup a o um, docílení kompromisu. Děkuji radě za dobrou spolupráci během mnoha předsednictví, uh, kdy současné lucemburské předsednictví opravdu okázalo velké ambice, kreativitu a e, skvělou spolupráci. Byly to tvrdé diskuse, e, které jsme vedli, ale e, ta spolupráce byla vždycky velice konstruktivní. Chtěla bych vysvětlit eh, takové základní směry tohoto balíčku. Za prvé, je to balíček eh, s velkou přidanou hodnotou pro Evropu. Eh, rozsah bude rozšířen, bude začlenovat studenty, výzkumníky a také všechny, kteří jsou v rámci školitých kurzů a také ty, kteří jsou v dobrovolné přípravě neplacené, eh, také eh, mobilita vnitřní bude navýšena a eh, ujednodušena pro studenty a oblasti, lidi z oblasti výzkumu. Členové rodiny budou mít také právo pracovat, když budou v Evropské unii a studenti budou mít větší přístup k trhu práce. A teď také zavádíme systém, který umožní studentům a e, výzkumníkům právo zůstat v Evropě a alespoň mm, legálně 9 měsíců v Evropské unie po ukončení studia nebo jejich e, výzkumného projektu, tak aby mohli pak najít práci nebo začít s podnikáním. A tím chceme zajistit, abychom plně využili jejich míry vzdělání e, a budeme věnovat také pozornost potenciálu těchto velice kreativních talentů a hlav eh, v Evropě, tak abychom posílili růst a prosperitu pro evropskou ekonomiku. Operky, ty také do toho budou začleněny eh, do eh, této směrnice, i když je to taková jenom alternativní kategorie. Toto bude poprvé vůbec, kdy operky budou začleněny do právního nástroje Evropské unie. Takže celkově nová směrnice to bude mít jednodušší, bude jednodušší, aby plantovaní lidé přicházeli do Evropy a spolu s námi vytvářeli si, eh, si větší budoucnost. A to celé podpoří růst a prosperitu pro nás všechny. Abychom mohli všechny tyto pozitivní eh, výhody posílili, tak jsme se také dohodli mm, během jednání na celé řadě pojistek, které byly navrženy členskými státy, tak abychom, aby se zabránilo tomu, eh, čemu oni říkají zneužívání. Přestože mm, e, jsme, vidíme potřebu určitých opatření, abychom zabránili zneužívání systému, musím přiznat, že jsme byli velice kritičtí e, vůči různým byrokratickým řemenům, e, která jsou, existují v členských státech. Ale konec, na konec konců myslím si, že jsme dosáhli velmi dobrého kompromisu i v této oblasti. A jako vždy jsou tu určité části, které, mm, které se nám budou líbit více a pak jsou tu části, které eh, se nám budou líbit méně. Ale pozitiva budou převažovat nad negativy. Eh, v těchto eh, dnech veškerá naše pozornost je soustředěna na vyřešení velmi ožavé situace celé řady uprchlíků, kteří přicházejí k našim břehům. Tato složka demonstruje naši sílu, sílu evropských institucí a ukazuje, že jsme rovněž schopni se Um, posunout um, s legislativními ambiciozními návrhy v oblasti legální migrace což je něco, co myslím bude velice oceněno už zítra na samitu ve Valetě. A znovu chci poděkovat všem, kdo se angažovali eh, na této, v této zprávě. Ještě tady jsou, je, se musí dodělat práce, na, aby se dokončil text do příštího úterka, ale eh, ukončíme to opravdu příští úterý a věřte mi, eh, že to také oslavíme. Děkuji znovu, děkuji vám všem za trpělivost a za zájem, který jste projevili o tuto zprávu. Děkuji paní Wikström. Bohužel stínoví zpravodajové nejsou přítomní, takže ne, neseznámíme se s jejich stanoviskem, ale zeptám se někoho dalšího, jestli chce slovo. Nechce. Dobře, v tom případě se můžeme podívat na další bod, číslo 25. A tady je zpravodajkou paní Činiči k návrhu směrnice, pokud jde o procedurální, procesní záruky v trestní oblasti pro děti a ona nám představí stav jednání s radou po šestém trialogu, který proběhl ve Štrasburku 27. října. Děkuji paní předsedkyně za to, že jste mi eh, udělila slovo a příležitost eh, bilancovat Eh, situaci po posledním eh, trialogu. Doufám, že teď eh, konečně budeme mít formu textu, která bude vyhovovat všem. Je to obtížné. Na počátku trialogu jsme přijali rozhodnutí v tom uh, smyslu, takže se budeme zabývat nejprve těmi články, kde jsme si mysleli, že by mohlo to být sporné. A snažili jsme se postupovat tak, aby to bylo co nejrychlejší. Tedy tak pardon, nejprve se budeme zabývat těmi články, které půjdou e, zpracovat bez problému a teprve potom se vrhneme na ty články, kde jsme očekávali problémy. A obecně mohu říci, že i když samozřejmě se objevilo mnoho překážek i na minulém posledním trialogu, tak e, tam to opravdu nebylo jednoduché, tam v některých věcech byly velmi uzavřené a vyhraněné e, pozice ale já přesto všem děkuji. Musím uznat, že předsednictví rady se tady velice angažuje, snaží se dosáhnout cíle, ukončit jednání do konce roku. Já na tom samozřejmě se svými spolupracovníky také pracuji. Děkuji všem kolegům i stínovým zpravodajům, se kterými jsme se ještě i dnes setkali při přípravě posledního trialogu který proběhne 12. prosince. Děkuji také celému sekretariátu výboru, eh, který nás podporuje v této věci. Musím říci, že ta závěrečná fáze je skutečně nesmírně náročná. Můžu říci, že s prací, která byla dosud odvedena, můžeme být spokojeni. Mnohé články již byly uzavřeny, možná bych vypíchla některé eh, nejpodstatnější, například článek 15, tam se nám podařilo právo nezletilého, prosadit právo nezletilého na doprovod příslušného eh, rodiče nebo jiného zodpovědného dospělého během eh, jednání a nebo jiných fázích eh, řízení. Je to důležitý výsledek, protože Rada eh, tady eh, proti tomu eh, vystupovala velmi výrazně a také proto, že toto ustanovení ve všeobecném přístupu nebylo zahrnuto a také v návrhu komise ani tam nebylo. My jsme do, do, toho text, do tohoto textu vložili tuto větu a povedlo se. U článku 8 vedle práva na lékařské vyšetření bylo vloženo také právo na eh, lékařskou eh, podporu. To tam původně nebylo a to je také velmi dobrý výsledek práce, kterou odvedl Evropský parlament. Děkuji také za dobrou práci v trialogu a je tady ještě několik věcí, které jsou otevřené, o kterých se ještě diskutuje ale přesto už se blížíme závěru článek 10 až 12. Tam jsou eh, různé záruky pro nezletilé, eh, kterým eh, hrozí odnětí svobody. A já si myslím, že se nám jistě podaří se dohodnout, protože pokud jde o záruky, tak tam v podstatě panuje schoda a teď jde o to, eh, aby ty věci byly rozšířeny na všechny eh, stupně eh, trestu, nejenom na odnětí svobody. Pokud jde o další zasedání a trialog, tak si myslím, že se nám jistě podaří dosáhnout schody, i pokud jde o ochrany, ochranu soukromí nezletilých a E, také pokud jde o záruky e, při výslechu nezletilých. Článek 6, tam jde o právo na právní pomoc. Článek 12 je rozsah působnosti směrnice. Když hovoříme o nezletilých, a já už jsem to opakovala několikrát, mám tady velmi dlouholeté zkušenosti také v souvislosti s mou aktivitou, někdy má člověk pocit, že pokud jde o nezletilé, tak to možná bude jednodušší, ale ono to tak ve skutečnosti není, protože v naší směrnici se setkáváme s problematickými okamžiky, kdy do textu vkládáme záruky, které mají nesmírný význam a Eh, které potom eh, se týkají někdy i dospělých článek. Eh, šest nárok na obhájce, tam jsme naráželi na největší překážky, ale celkově to můžeme schrnout tak, že zásadní problémy působí odpor rady, pokud jde o zásadu povinné pomoci advokáta pro nezletilé. A potom také, pokud jde o odkaz na směrnice přístupu eh, k právní pomoci. To by samo o sobě vlastně nevadilo. Problém je, že v té směrnici je celá řada výjimek, které asi nejsou eh, přijatelné. A pokud jde o trestně právní řízení a tam bude muset být ochrana zvýšená, protože nezletilí potřebují větší ochranu a pokud jde o, o procesní záruky pro nezletilé je potřeba ochranu rozšířit. Na tom pracujeme. Chceme dosáhnout tohoto cíle a já si myslím, že se nám to podaří i v případě článku 6, tedy eh, právo na obhajobu. Tam se nám také jistě podaří dospět k dobrému řešení. Také se pokusíme být pružnější u jiných článků, možná také u článku 2, abychom to mohli, tak jak si přeji, dokončit do konce roku na trialogu. Byl by to dobrý výsledek, bylo by to poprvé, kdy na evropské úrovni bude existovat takováto směrnice, která by se vztahovala na nezletilé trestně právní oblasti. Myslím si, že to by bylo velmi důležité pro mnoho zemí. Je to náš cíl, pracujeme na tom. 12. a 25. budeme mít eh, další eh, triálogy a mezi tím proběhne celá řada technických schůzí a také setkání se stínovými zpravodaji. Jak řečeno, pracujeme na tom a snažíme se práci uzavřít. Děkuji vám, paní Čiliči, za vaše vystoupení. Jestli chcete, poslat členům výboru výsledky těchto jednání, ono je nás tady opravdu málo a přitom ta, eh, to téma je velmi důležité. Vy jste říkala, že to je vlastně poprvé, kdy přijímáme takovou legislativu, takže bych vás ráda vyzvala, abyste svoje vystoupení poslala písemně členům výboru. Děkuji. A nyní, vážení kolegové, následující bod se týká zprávy o nové normě, o implementaci a výsledcích programu Perikles pro ochranu eura proti falšování eh, v roce 2014. Eh, program Perikles 2020 je program, akční program pro výměnu informací a Eh, eh, a vzdělávání pro boj proti penězokazectví. Program byl zavedený nařízením 331 2014 pro období eh, do 31. prosince 2020. Článek 13 odstavec 3 tohoto nařízení vyžaduje, aby komise poskytla každý rok Evropskému parlamentu a radě informace o výsledcích tohoto programu. Takže tato zpráva je naplněním tohoto požadavku za rok 2014. Takže nyní já předám slovo zástupci komise a poté i zástupci dotčených e, členských člen, poslanců. E, takže první má slovo pan Kau. Děkuji paní předsedkyně za to, že jste dala komisi příležitost eh, prezentovat eh, svou zprávu o eh, implementaci programu Perikles 2014. Chtěl bych eh, něco říci, nějaké informace o programu Parikles 2020, tedy mm, tohoto mm, programu, a také se pokusím zdůraznit eh, nejdůležitější kroky, eh, které, mm, které bylo dosaženo v roce 2014 a i nadále. Ale než tak učiním, tak si myslím, že bude důležité se s vámi všemi podělit také o určitá data, která se týkají rozby, tedy padělání v Evropě. Statistiky Evropské centrální banky ukazují na období 2000 2012 až 2015 navýšení, navýšená čísla eh, vztahu eh, k, k účtům, které bývají padělány, bankovní účty, když to srovnáme s obdobím předešlým. Eh, tak například poslední informace, která se vydává jednou za dva roky, ECB rozvěřejnila Svobodná centrální banka v létě 2015, nám ukazuje, že v první polovině roku 2015 No to bylo 450 tisíc um, účtů, které byly, bankové, které byly eh, padělány. Eh, a to je navýšení 37 procentuální ve srovnání s prvním semestrem roku 2015. Takže tady mluvíme o navýšení tedy statistiky, eh, které se týkají padělaných evropských bankovek. Za druhé, co se týče padělených mincí, tak také ta čísla eh, se zvýšila ehm, velké eh, takému ehm, zachycení došlo k v Neapoli, proto Marino, přístavu eh, Neapoli koncem roku 2014, kde 350 tisíc padělaných evropských mincí bylo zachyceno ehm, a to pravděpodobně byly eh, mince, které byly padělány v Číně. Eh, za třetí, eh, tady ta kvalita toho, jak se padělává, je, se zvyšuje, zvláště co se týče padělaných mincí. Ty Hm, jsou tady elektromagnetické možnosti, eh, hm, které jsou, které eh, se padělají určité eh, mince a to se potom podobá skutečným mincím, což znamená, že je velice těžké pak hm, detekovat ty stroje, které to zpracovávají, stroje, které vydávají. Takže pak jsme zjistili, že bezpečnostní znaky hologramy těchto bankovek nebo mohou být zakoupeny na internetu. Některé čínské webové stránky nabízejí dokonce možnost dodávek těchto hologramů, těchto malých symbolů za velice nízké ceny e, a to může být samozřejmě využíváno skupinami organizovaných zločinců a pak mohou e, produkovat podělané bankovky. Europol a jeho data k roce 2014 ukazuje, že 1,2 milionů padělaných eh, bankovek bylo zachyceno policií a celková ztráta eh, eh, za tyto padělané bankovky obnáší 66 milion eur. A také zpráva Europolu ukazuje, že když se podíváme na míru, na úroveň euro, euro je měna, která e, eurozóna byla rozšířena, euro e, je stabilní měnou a proto se stává stále více atraktivnější pro skupiny organizovaných e, zločinců a tady se stále více padělávají evropské bankovky v kombinaci s například praním špinavých peněz anebo obchodu s drogami. Takže je tady stálá hrozba a proto je velmi důležité, abychom měli školící program, programy, jako je Perikles, který se, kdy se pokoušíme um, útočit proti této hrozbě z různých míst. Ale kromě toho bych chtěl eh, říct něco o směrnici, eh, která byla schválena um, um, legislativou EU a um, také to bylo diskutováno na výboru LIB. Je to směrnice um, 2014-62. Ta byla schválena v roce 2014 a poskytuje um, posílenou ochranu eura a jiných měn, tedy ochranu proti padělávání um, ze strany um, Um, zločineckých skupin. Eh, toto je důležité, abychom zabránili, abychom využili opatření, um, eh, abychom eh, měli tuto hrozbu pod kontrolou. Takže Toto ehm, je takové pozadí, pozadí o vysvětlení hrozeb, ehm, před kterými stojíme. A podle programu ehm, Prekles v zásadě tady jde o výměnu podpory, pomoci programu. Ten program samotný vznikl v roce 2001 a poté byl rozšířen, aby pokryl období minulé finanční 2016 až 2020 2013 2016 a teď tady máme období do roku 2020, to pokrývá sedmileté období a opravdu tady mm, bohužel jenom v roce 2015 to bylo eh, rozšířeno, tento program Pericles na neevropskou, eh, na členské státy, které nejsou v eurozóně eh, podle eh, směrnice z roku 2015. A proto v roce 2014 to byly jen členské státy v eurozóně, které mohly profitovat eh, z tohoto programu. Pro, pro, programu. Už sedm let tady mluvíme o určitém množství které tady je omezeno, ale je to důležité, pokrývá to 7,3 milionů na 7 let, kterým se sledujeme tady do 30. prosince 2020. Program Perikles byl modernizován ve srovnání se svým předchůdcem a byl zjednodušen a mm, více možností tady je teď existuje. Dále tady mm, potřeba monitorování a podávání zpráv. Jsou tu e, požadavky, které byly navýšeny, to znamená, že mm, potřebujeme teď pravidelnější zprávy o tom, čeho bylo dosaženo v rámci e, Perikles programu. E, jsou to informace pro naše aktéry a jedním důležitým aktérem je samozřejmě Evropský parlament a proto teď se snažíme naplňovat požadavky eh, pod článku 13, eh, o kterém jste hovořili, a eh, předložíme zprávu o roce 2000, předáme zprávu za rok 2014. 2014 rozpočet, tady rozpočet, který byl přisouzen programu Pericles, 924 tisíc eur a největší část eh, této částky byla přidělena, eh, tedy byly 10 projektů, bylo dotováno 6 původně eh, z tří členských států Evropské unie, Itálie, Francie a Španělsko. A myslím si, že eh, toto odráží ehm, eh, také to, že tyto země jsou vlastně nejvíce dotčeny paděláním a proto eh, hodně využívají, nebo často využívají programu Perikles. A čtyři projekty byly iniciovány mm, komisí a všechny těch těchto deset projektů najdete eh, detailně popsány v příloze 1, eh, která je tedy přílohou zprávy. Ehm, ehm, byly tady semináře, technická školení, výměny pracovníků a studie a jednotlivé akce nebo kroky ehm, se týkaly zvláště citlivých oblastí regionů na celém světě. Konkrétními eh, oblastmi v roce 2014 byla Latinská Amerika, například Chile, Eh, vytváření institucí, také Kolumbie, to je hotspot takového padělačských aktivit. Eh, eh, a mm, také jsme tady se regionálně soustředili na východní část Albánie a Turecko, protože to jsou země, které jsou považovány za země, kde se toto distribuje. A odhad, tedy 662 expertů, kteří se účastnili eh, takových akcí, eh, seminářů a Účastníci eh, byli jak zvenčí, tak zevnitř Evropské unie. Samozřejmě většina z nich pocházela z zemí Evropské unie. Eh, takové eh, pozadí, profesionální pozadí těchto expertů. To bylo zvlášť, to byli lidé, kteří představovali policejní eh, složky ale také velký počet ostatních eh, účastníků, kteří eh, přicházeli mm, z různého pozadí profesionálního a tito lidé se také účastnili jako třeba lidé se centrální bank nebo dodatečně ještě personál, ehm, eh, soudci a žalobci ehm, a ostatní. Takže takové hlavní body roku 2014, abych to zhrnul, to ehm, bylo o to, abychom bylo více soudců a více žalobců, kteří by se účastnili ehm, tohoto programu Peer Class, ale pořád to ještě pokrývá, velmi, eh, je to velmi silná regionální eh, spolupráce. Ehm, eh, chce, pořád ještě jsme schopni učinit kroky, abychom třeba propojovali policejní složky v ehm, Kolumbii a to si myslím, že je velmi důležitý příklad, protože eh, tady jsou určité hotspoty v Kolumbii, eh, které eh, mm, padělají evropské bankovky spolu s dolary a proto je důležité, abychom tam byli v terénu. A, abychom také spolupracovali s tajnými službami USA. Dále je důležité zdůraznit na rok 2014 toto je tu diversifikace různých typů akcí, kroků, jsou tu studie, Eh, které jsou zadávány například studie, které se věnují celému pozadí, eh, z kterého pocházejí pachatele, kteří páchají tyto eh, činy, ale také studie, které mají posílit určité bezpečnostní prvky pro další budoucí mince, protože musíme myslet také na budoucí generace těchto evropských mincí. Zvláště bych chtěl ještě zúraznit další akce té konference ve Frankfurtu v roce 2000 14, která se konala na začátku, také na začátku roku 2015 a která byla organizována spolu s Evropskou centrální bankou a Europolem a dal dohromady 170 eh, odborníků se 40 ehm, zemí nebo národností a potrhlo to důležitost mezinárodní spolupráce a boj proti padělání je mezinárodním jevem a tady musíme spolupracovat eh, s důležitými aktéry, jako, nebo zeměmi, jako je Čína. Mimochodem, eh, Čína ještě neratifikovala eh, ženevskou konvenci, umluvu a toto je důležité, je to umluva z roku 1929 o prevenci a boj eh, proti padělání eh, měn, eh, mincí a toto by usnadilo mezinárodní právní spolupráci, která tak obsahuje antidiskriminační principy, což znamená, že země se musí chránit musí chránit své zahraniční měnu stejným způsobem, jako mění svou vlastní domácí měnu. A v roce 2015 cesta, jak to bude vypadat dál, Začínáme s implementací eh, ročního pracovního programu na rok 2015. Eh, diskutujeme o programu spolu s členskými státy, s Evropskou centrální bankou a Europolem, a to v rámci eh, expertní skupiny eh, Euro, eh, komis, tyto, Evropská, tyto skupina odborníků. Jsou tady hlavní priority, které už byly identifikovány. Budou mm, se konat nebo učinit další kroky ve vztahu k členským státům, které jsou zvláště dotčeny tímto paděláním. Pořád tady máme ještě prioritu jího východní Evropu, to je důležitý region a samozřejmě budeme pokračovat s další dalšími a kroky, abychom zlepšili eh, to situaci v třetích zemích, jako například Jižní Amerika a doufejme mm, i další kroky budou učiněny, aby se posílila spolupráce s Čínou. Komise v současné době sleduje eh, implementaci eh, ročního programu v roce 2015 a jakmile budeme mít výsledky, tak vám je i hned předáme Eh, předáme Evropskému parlamentu a radě. Na závěr, myslím si, že program Perikles 2020 je nadále důležitým a účinným nástrojem eh, při prevenci a boji proti eh, padělání měn. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. V sále jsou pouze dva poslanci a přitom vaše zpráva je velmi zajímavá plná zajímavých eh, detailů, tak se chci zeptat, pane Aguilar, paní eh, Činči, chcete k tomu něco říci? Ano, a paní předsedkyně, děkuji. Já bych eh, chtěla srdečně poděkovat komisi za tuto prezentaci. Je to velice zajímavé téma. A doufám, že Eh, se tomu budu moci také sama osobně věnovat nějaký čas. Chtělo by to, aby dny měly třikrát víc hodin, abychom zvládli všechna zajímavá témata. Každopádně toto téma se skládá z celé řady věcí. Jednak je tu ten technický aspekt a pak je tu hlavně právní aspekt. a problematika spolupráce mezi zeměmi, nejenom členskými zeměmi, ale i třetími zeměmi. Hodně se hovořilo o eh, penězokazectví a padělání, padělatelství a to není lehký boj. Tak by mě zajímalo, jestli máme podrobnější informace ohledně bankovek. A také by mě zajímala problematika policejní spolupráce, zapojení při vyšetřování a, a justiční spolupráce, nejenom s Europolem a Eurojustem, ale také spolupráce mezi jednotlivými zeměmi. Takže se chci zeptat, zda se plánuje něco konkrétního v rámci programu Perikles. Třeba nějaké specifické školení, pro policejní složky. A v oblasti justiční by mě zajímala existující spolupráce, protože to je problém, který by se mohl zhoršit. Tak se chci zeptat, jestli ta spolupráce je už dostatečně rozjetá, nebo ji máme nějak podpořit z, z hlediska technického, soudního, justičního. Ehm, máte mnoho otázek od paní Činičí, takže prosím, mm, máte slovo, abyste na ně odpověděl. Děkuji vám. Ano. Jsem moc rád, že jste zmínila právě toto. Eh, tu justiční spolupráci. To je přesně ten důvod, proč eh, Perikles se čím dál více zaměšuje právě na justiční spolupráci. My bychom si přáli, aby v rámci Periklu docházelo ke spolufinancování výměny pracovníků a vytváření workshopů, tak aby právě justiční orgány se také zapojily. Byli bychom velmi nebo jsme velmi rádi, že na té velké konferenci ve Frankfurtu, která se konala v prostorách Centrální banky Evropské, mnoho e, zástupců, bylo tam mnoho zástupců žalobců a e, dalších justičních institucí, to znamená, a nejenom z členských zemí Evropské unie, ale také například z Peru a z Kolumbie. A to je spolupráce, která je moc užitečná i na té mezinárodní úrovni právě, aby se zlepšila justiční spolupráce. A co se týče policejní spolupráce, mm, s potěšením můžeme říci, že třeba italští karabiněři e, uspořádali výměnu pracovníků s různými příslušnými policejními orgány e, z oblasti západního Balkánu, z Albánie a dalšími, tak eh, aby eh, jim poskytli praktické školení eh, ohledně toho, jak by bylo možné spolupracovat, technická, taktická školení. Samozřejmě existuje systém národních ústředních kanceláří, které by měly být vytvořeny v každé členské zemi v, na základě ženevské úmluvy a ta, tyto kanceláře by měly koordinovat vyšetřování v členských zemích eh, vyšetřování eh, padělatelství a usnadňovat také mezinárodní spolupráci. Takže to patří mezi priority eh, programu Perikles a musíme je využívat právě proto, abychom zlepšili vyšetřování jak po stránce technické, tak po stránce právní samozřejmě. Děkuji vám. Vážení kolegové, dostáváme se k poslednímu bodu na programu dne. Jedná se o řízení, které je poměrně vzácné v našem výboru. Pan Džambasky položil Evropské komisi dvě otázky. Ta první byla položena 18. června, nebo jedna 18. června a druhá 2. července 2015. A doposavať jsme nedostali z komise odpověď. Pan Džambasky dnes mezi nás přijít nemohl, aby vystoupil, a proto dávám slovo Evropské komisi a žádám ji, aby nám vysvětlila, co, co se děje a proč pan Džambasky nedostal očekávané odpovědi. Kdo vystoupí za komisi? Děkuji. Já odpovím jménem komise. Nejprve pro vyjasnění. Podle našich informací písemná odpověď na obě tyto otázky už byla zaslana. Písemná odpověď na otázku z 2. července byla poslaná 1. října a odpověď na otázku z 18. června 21. října. K té první otázce na níž jsme tedy odpověděli 2. října. Komise by chtěla zdůraznit, že otázky, které pan poslanec poslal, nebo o které se opíral při kladení své otázky, eh, bylo interview eh, kde příslušným Eh, premiér eh, přijal nebo pronesl nějaké rozhodnutí dříve, než bylo dosaženo eh, dohody na základě návrhu komise o relokaci 40 tisíc a 120 tisíc uprchlíků. Takže tehdy ještě o tom nebylo rozhodnuto. V červenci bylo potom rozhodnuto o relokaci 40 tisíc Eh, uprchlíků a potom 14. Eh, září eh, byla přijato další rozhodnutí a 22. září bylo rozhodnuto o relokalizaci 120 tisíc dalších uprchlíků. Takže já si myslím, že k tomu už E, netřeba nic dodávat, protože to by, byla, to by byly spekulace, které by se týkaly opatření, o kterých by byli Italové uvažovali, že je přijmou nebýt toho, že bylo dosaženo e, uvedené dohody. Takže to je v podstatě obsah té písemné odpovědi, kterou jsme mu poslali. Mám rovnou přistoupit k odpovědi na druhou otázku? Dobrá. Druhá otázka se týkala situace v Bulharsku. Pan poslanec se zasazoval o to, aby se s Bulharskem zacházelo stejně jako s Řeckem a Itálií, eh, co se týče návrhu na relokalizaci uprchlíků ze strany komise. A naše odpověď v podstatě zdůrazňuje to, že situace v Bulharsku není srovnatelná v tuto chvíli se situací v Itálii a v Řecku, především co do počtu ilegálních migrantů. A tady já mohu upozornit na poslední data, která máme, co se týče ilegálních migrantů v Bulharsku, kdy mezi lednem a listopadem tohoto roku se jednalo o 26 tisíc ilegálních migrantů, kteří byli zadrženi eh, v Bulharsku a to ve srovnání s daleko vyššími počty jak v Itálii, tak v Řecku. My neznáme tedy přesně srovnatelná čísla pro celé období, ale eh, v Řecku ty počty přesahují 600 tisíc a v Itálii to 120 tisíc takže ta čísla jsou nesrovnatelně vyšší. Ale samozřejmě komise nadále monitoruje situaci v Bulharsku i ve všech členských zemích a je připravena e, přijmout podobné návrhy na relokalizační mechanismy, pokud by se situace měla e, změnit Eh, i v jiných eh, nebo obecně v, v členských zemích. Děkuji. Děkuji vám. Pan Džambaský tady není, ale jeho asistentka tu je, takže mu může tlumočit eh, tyto informace. Takže děkuji komisi a tím končím dnešní program. Příští schůze se bude konat 16. listopadu v 15 hodin v Bruselu. Hezký večer. you.